Uh, good afternoon, everybody. Dobré odpoledne vám všem přeji a vřele vás uh, vítám jak poslance, tak uh, panelisty a všechny další. Panelisté jsou zde po mé levici. Vzhledem k velikosti této místnosti jsem trošku odloučen od vás tamhle daleko vlevo od sebe a, a Prvním bodem na pořad našeho jednání je slyšení k návrhu komise ke společné evropské právní úpravy prodeje. Dobrá volba pro eh, spotřebitele otazník, který jsem tam dopsal já, protože o tom se především bude hovořit dnes odpoledne. Dovolte, abych eh, zahájil několika úvodními slovy k eh, práci výboru v nadcházejících několika dnech. Za prvé, Dnešní zasedání a, a zejména slyšení se přenáší po internetu živě, takže doufám, že budeme mít docela a, velké obecenstvo, které tímto také vítám u přijímačů a jak asi řada z vás ví, my pracujeme hodně v tomto výboru na komunikaci s našimi tedy se zainteresovanými stranami, stranami a je to prostřednictvím eh, tady tohoto bilténu, eh, který je k dispozici jak online, tak tady v papírové eh, podobě. V online formě jsou tam odkazy, které fungují na další dokumenty. Rádi vám ho elektronicky pošleme a pokud jste se ještě nepřihlásili do sítě Přátel IMKA, a zejména to říkám těm, kteří se dívají po internetu, tak můžete jít na naše webové stránky, najít tam příslušný odkaz a s radostí vám budeme pravidelně posílat ten IMKA. Doufám, že řada z vás tak učiní. Myslím, že teď už máme několik tisíc. Kolik, kolik, kolik máme? No, každopádně to číslo nám roste. A myslím, že je třeba, abychom formálně přijali pořad jednání celého dnešního zasedání. Takže do půl šesté dnes máme prostor na slyšení ke společné evropské právní úpravě prodeje. Potom paní Basto představí pozměňovací návrhy k naší zprávě o 20 hlavních obavách evropských občanů a podniků týkajících se fungování jednotného trhu ty z vás, které to zajímá, zde samozřejmě, samozřejmě mohou na toto zůstat a náš eh, výbor eh, se samozřejmě dere za práva občanů na jednotném trhu. Zítra eh, naše zasedání oficiálně začíná v 10, potom budeme hlasovat a budeme jednat poté o lepší zprávě jednotného trhu a o přístupu e, zboží a služeb třetích zemí na vyšší trh Unie. To je náš pořad jednání do 12.30 do zítřka. A teď se podívejme na program slyšení. Ještě jednou bych rád zde přivítal naše vážené odborníky. E, všichni byste měli mít Eh, jejich životopisy k dispozici, takže nebudu daleko sáhle eh, vítat, kromě toho a představovat. Myslím si, že jsme jim dali jasný eh, harmonogram. Nemám to tady přesně před sebou, ale prostě každý má 10 minut na svoji prezentaci. Potom eh, nastavíme tady naše známé hodiny IMCO, které eh, vám budou pomáhat. Eh, poběží tady na obrazovkách a před vámi, ale obecně lidé, kteří sem chodí přednášet, jsou dobří na dodržování času, protože nám to potom dává velký prostor k debatě. Nejdříve budeme hovořit o stávajícím stavu spotřebitelského smluvního práva s profesorem doktorem Žilem Stajkem, který je ředitelem eh, Střediska pro evropské hospodářské právo a studijního centra eh, spotřebitelského práva na Katolické univerzitě v Lovani, eh, které se tím dlouhodobě zabývá. Já jsem tam dokonce byl na semináři před nějakými dvěma lety, takže oni jsou s tím velice skuteční, zkušení. Potom budeme hovořit o vitelských složkách, aspektech. Já vítám Monik Gajens, která je ředitelkou BIU, které která je vždy vítána na našich zasedáních. Je to tady zastupkyně e, kanceláře spotřebitelských organizací a já tady mimochodem také vítám e, řadu e, národních spotřebitelských organizací. Myslím, že je tady spousta zástupců Mohli by eh, se nám jenom přihlásit, kde zde jsou zástupci národních spotřebitelských organizací. Vidíme, že jich je tady docela dost, takže jste velice vítáni a děkuji vám, že jste přišli a dozala jistě eh, se budete chtít setkat s nějakými našimi poslanci později. Takže to bude eh, druhá část. A po první části budeme mít debatu a i po druhé části to bude. A potom třetí část se bude věnovat e, právu na odstoupení ve srovnání se směrnicí o zprávech spotřebitele. E, zde vítám Kristofera Warna z Vič, což je e, britská organizace spotřebitelská a doktora Ruperta Blinghausena, který je partnerem v německém Linklaters a bude se věnovat témuž. Tolik tedy části našeho semináře a nejdříve se podívejme eh, ovšem na to, co si o tomto myslí eh, naši kolegové, kteří se tomu věnují. Evelyn Gebhardová bohužel musela eh, do nemocnice na, na operaci, takže jí přejeme hodně zdraví a ona no, se vrátí v říjnu a pokud se dívá, a já doufám, že se dívá, tak doufám, že slyší, že na ní myslíme. Potom je tady paní Olga Sehnalová, která ji tedy zastoupí a, a má všechny její projevy. A potom je tady Hans-Peter Myers, EPP, což je další tedy spolu s Pravodaj, spolu s paní Gebhartovou. Já jsem a, eh, zatím nerozhodl, ale vzhledem k tomu, že Hans-Peter Mayer je oficiální zpravodaj, tak při této příležitosti a, eh, spíše nedám přednost dámě a dám a, eh, přednost jemu a potom dám slovo paní Sehnalové, aby zahájila a potom dáme slovo panu profesoru Stajkovi. Panu, eh, pane Majere, můžete prosím zahájit tedy zasedání z vašeho pohledu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, milé kolegyně a milí kolegové, vážení řečníci, dámy a pánové. V rámci dnešního slyšení našeho výboru IMCO, které se týká návrhu nařízení Evropské komise o společné evropské právní úpravě prodeje se snažíme vytvořit lepší prostředí pro spotřebitele. To je naše téma. Je mi jasné, že postoje e, vůči návrhu nařízení se částečně značně od sebe odlišují. A to platí jak pro jednotlivé členské státy, pro různé národní parlamenty, tak pro skupiny zainteresovaných a rovněž to také platí pro různé op poslance z různých politických skupin v Evropském parlamentu. Jak jistě víte, výbor Ekon je jaksi o krok před námi. Paní kolegyně Tysen již předložila své stanovisko a zjevně e, s velkou podporou. Nyní je třeba e, dbát o to a uvědomit si, že oblast působnosti se týká rovněž poskytovatelů finančních služeb, také pojiš, eh, poskytovatelů pojišťovacích služeb, ale my se zabýváme spotřebiteli, ochranou spotřebitele. Chci ale i navzory tomu zdůraznit, že si přejeme vyvážené, vyvážený právní text, vyvážený zákon, který bude akceptovatelný pro všechny strany. Nikomu nejde o to, aby byl konečný text zákona příliš jednostranný, protože pak by mohlo dojít k tomu, že nebude uplatňovat. Chceme tedy diskutovat o návrhu právního textu, podívat se na to, co bychom mohli vylepšit, co bychom mohli zjednodušit a co bychom mohli učinit více srozumitelným. Těším se tedy na příspěvky řečníků a rovněž na otázky a odpovědi kolegů. A nám všem přeji věcnou diskuzi. Děkuji. Much, Mr. Meyer. Děkuji, pane Majere. A nyní má slovo paní Senhalová. A ještě než eh, se do toho pustíte, tak se omlouvám eh, panu Štaromerovi z komise, protože eh, jsem v úvodním slově nezmínil, že pan Štarmajer vede příslušné oddělení na generálním ředitelství, které se tím zabývá a je pravidelným účastníkem našich debat. A doufám, že mu budeme moci dát prostor na konci našeho sešení. Paní Senhalová. Děkuji. Vážený pane předsedo, vážený pane spoluzpravodaj, vážení eh, hosté. Jak už bylo řečeno, hovořím tady jménem spoluzpravodajky za SAD Evelyn Gebhardt, která se omlouvá, že není schopná osobně eh, se zde zúčastnit a požádala mě, abych eh, zde eh, představila její stanovisko. V tomto eh, návrhu eh, komise eh, žádá po parlamentu zásadní rozhodnutí. Musíme rozhodnout o tom, jestli půjdeme úspěšně cestou plné nebo minimální harmonizace, nebo otevřeme novou kapitolu Eh, tím, že zavedeme eh, variantní nástroj, volitelný nástroj, kromě 28, 28 eh, různých právních režimů, který pravděpodobně spotřebitele znevýhodní, protože společný, společná evropská právní úprava prodeje může být uplatněna pouze, pokud ji nabídne obchodník spotřebiteli a také jsou zde ochrané, ochrana ustanovení Říma 1. Nicméně Řím 1 je velký krok k ochraně spotřebitelů, protože se zaručuje, že lze spolehnout na vyšší úroveň ochrany v domácí zemi v přeshraniční transakci. V parlamentu panují obavy, že tohle by mohlo vytvořit precedent a komisi povzbudilo to k tomu, že by rozšířila tyto možnosti dále v takovýmto alternativním přístupům v oblasti ochrany spotřebitele a tím ohrozil, ohrozit řadu právních výdobytků na ochranu spotřebitelů v Evropě. Parlament ovšem bude rozhodovat a takže my jako spoluspravodajové jsme přesvědčeni, že evropští spotřebitelé nesmí přijít o stávající práva po nové úpravě. Návrh komise má některé zásadní nedostatky, pokud jde o zajištění ochrany spotřebitele. Komise tvrdí, že i e, její návrh e, e, vždycky zaručuje alespoň stejnou úroveň ochrany než podle stávajícího spotřebitelského práva. Jestli je to pravda nebo ne, tak takováto tvrzení obsahují minimální informace o skutečné situaci spotřebitelů v Evropské unii neboť eh, řada eh, složek spotřebitelského práva je eh, harmonizována pouze na minimální úrovni a řada členských států navrhuje, má vyšší úroveň ochrany. Proto ten návrh na společnou evropskou úpravu by obecně nezlepšil situaci, ale spotřebitele v některých členských státech by naopak těm by zhoršil situaci. Já jsem proto velice ráda, že budeme mít možnost eh, vyslechnout názor našich vážených hostů. A také bych eh, ještě ráda eh, chtěla říct něco k přiloženému posouzení dopadu ze strany komise. Po pečlivém proskoumání dat a metodiky eh, mám několik obav ohledně jeho kvality. Zejména musím kritizovat to, že eh, komise eh, nezohledňuje harmonizační efekty směrnice o, spotře- o právech spotřebitele, i když se tam plně harmonizují hlavní prvky eh, prodejů na dálku mezi eh, podnikem a spotřebitelem. Já si myslím, že to je zásadní chyba, nebo to přímo eh, ovlivňuje výpočet transakčních nákladů, což je hlavní překážka přeshraničního obchodu podle názoru komise. Také nejsem přesvědčena výběrem dat k, spotř- k důvěře spotřebitele. Myslím si, že návrhu, tedy názory komise jsou přehrané. Eh, aby eh, prošel eh, předpis vysoké kvality, tak jsme sepsali seznam mm, otázek k dvěma tématům, a sice transakčních nákladů a důvěry spotřebitelů. A jsem rád, že dnes mohu oznámit, že jsme se shodli se zpravodaji v výboru pro právní záležitosti na seznam otázek, které předložíme k, tedy příslušnému odboru posuzování dopadů Evropského parlamentu. Výsledek této prověrky kvality eh, bude eh, zhruba v polovině prosince a drhne světlo na tyto kritické aspekty. V tuto chvíli tedy děkuji eh, za pozornost a ještě jednou vám děkuji za váš zájem a o tuto velice důležitou otázku. Děkuji vám za tato úvodní slova a také za to, že jste pohovořila o procesu, kterého se budeme držet. Myslím si, že toto je eh, hlavně pro širší obecenstvo, ale parlament eh, má v zájmu zajistit, eh, aby dopad legislativy byl přesně posuzován. Máme na to vlastní oddělení a myslím si, Eh, o, že o posouzení dopadů tohoto návrhu budeme mít velice živou debatu a pan Senalová a pan Majer teď tedy předloží nějaké otázky a my se k ní budeme vracet spolu s kolegy z výboru pro právní záležitosti a je třeba podotknout, že toto je výbor, který je mm, příslušný v této věci, tedy hlavní výbor a my o to samozřejmě máme velký zájem, protože zase odpovídáme v Evropském parlamentu za ochranu spotřebitelů. Dobrá, tak teď si e, vyslechněme naše odborníky. Za prvé e, dáme slovo profesoru Stajkovi. E, má nějaké slajdy. Slajdy uvidíme na obrazovkách. Vy na webu, kteří se díváte na webu, byste ty slajdy měli vidět dostatečné velikosti. A po vystoupení profesora Stajka budeme tedy mít debatu. A teď dostáváte tedy prostor zhruba, pane profesore, asi na 10 minut. Děkuji, pane předsedo. Vážení eh, poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové, jsem velice rád, eh, že zde jsem mezi vámi a pokusím se to říct velice stručně. Jak asi teď nevidíte zrovna, já jsem byl požádán, abych pohovořil o stávajícím stavu eh, práva spotřebitelského v Evropské unii a tedy eh, námazně o eh, návrhu na společnou evropskou právní úpravu prodeje. Na jednu stranu tady probíhá harmonizace, protože máme, a nejenom to, protože máme eh, některé jednotné předpisy v dopravě nebo v telekomunikacích, a na druhou stranu tady máme návrh volitelného instrumentu, což je něco zcela nového. Podíváte-li se, a teď už to vidíme před sebou, na to, co eh, už máme, tak to může být docela zajímavé. Jaké je tedy eh, AKI na ochranu spotřebitele? Už je poměrně rozsáhlé, nemůžu vám to přesně vysvětlit, ale podívejme se alespoň na seznam v roce 1985 eh, jsme začali s eh, prodejem mimo eh, provozovnu, potom jsme měli spotřebitelské úvěry, zájezdy, nepoctivé podmínky ve spotřebitelských smlouvách, to je horizontální předpis, potom směnice o timeshareu, smlouvy uzavírané na dálku, což je velice zvláštní způsob uzavírání smluv, který nabývá na důležitosti. Potom máme prodej pro spotřebitelům, což je eh, trošku zavádějící, protože to jde akorát o dvouletou záruční směrnici. A potom je tady eh, marketing na dálku eh, v případě spotřebitelských finančních služeb, potom tam máme dopravu, o odmítnutí v vstupu do letadla a tak podobně. Elektronická komunikace, to byl velice důležitý balíček z roku 2009, potom 2009 eh, směrnice o službách a potom eh, tady máme některá nová opatření, některá z nich jsou na úpravou stávajících pravidel, jiná jsou nová, jsou tady nová pravidla jako například eh, pravidla k poplatkům které se platí v případě, nebo eh, žádným poplatkům, které se platí v případě určité, eh, eh, určitých platebních způsobů nebo poskytování služeb po telefonu za to spojení. Potom jsou tady některé věci, které nebyly ve směrnici o ochraně spotřebitele, například k, v případě dopravy a, a v sdílení rizik, což je hodně odlišné od toho variantního navrhovaného systému. No, volitelného systému. Podívejme se teď eh, na vztah mezi spotřebitelským právem, to znamená to eh, běžné eh, právo, které bude automatickým režimem, pokud si strany nezvolí tento volitelný instrument. A potom je tady CESO, což je ten druhý národní režim, což je velice obtížné ty, to, ty tradiční, to tradiční pravidla eh, se nenarušují, ale bude tady druhý eh, režim variantní, který má omezený, eh, omezený rozsah, protože se týká jenom toho, tedy některých typů zboží a potom smluv o službách, pardon. Jedná se jenom o vztah mezi spotřebitelem a podnikem, ale i vztah mezi podniky, kdy jednou ze strany je malý a střední podnik například. Takže tady to mohou být, eh, může přijít případ, kde oběma stranami jsou právnické osoby, podniky. Týká se to ovšem jenom eh, přeshraničních variant, ovšem členské státy se mohou rozhodnout, že toto budou aplikovat i na eh, vnitrostátní situace. To se hodně liší od spotřebitelského práva, protože to se eh, vztahuje na všechny vztahy bez ohledu na to, jestli je to přeshraniční nebo ne. CESL je tedy volitelným instrumentem a je tedy na podnicích, jestli si to zvolí a to spotřebitelé kritizují a jestli si uslyšíme, a dnes asi uslyšíme kritiku tohoto, ale říkáme si, jestli to může být nějak jinak. Takže teď ke vztahu mezi e, společnou úpravou a spotřebitelským právem. V případě mezi, vztahu mezi e, podnikem a spotřebitelem je třeba vybrat si celý ten e, režim a nejenom jeho pěkné části, které se vám hodí. Takže to je také způsob ochrany spotřebitele. Potom jsou tady eh, další aspekty, které eh, v něm nejsou eh, zahrnuté, jako je v jazyk, legalita a tak podobně. Ovšem, ehm, pokud si vyberete některé, některá pravidla, tak tam máte poměrně komplexní soubor pravidel. Spotřebitelské právo samozřejmě není omezené jenom na prodej, na rozdíl od tohoto instrumentu, je širší a například eh, pravidla o eh, nespravedlivých obchodních podmínkách eh, se týkají jenom části uzavíraných vztahů. U přeshraničního prodeje by Eh, spotřebitelské právo eh, stále platilo, pokud nebude nabídnut CESO nebo pokud CESO se nebude uplatňovat, takže trh ukáže potom, co bude voleno. Některé eh, ty výhody by mohly být, že pokryje některé důležitější aspekty smluvního práva, například opravné prostředky v očkodnění a v úroky spoždění plateb náhrada škod a tak podobně, které eh, nejsou obsažené ve smluvním právu, tedy ve spotřebitelském právu. Potom je tam také eh, standardní informační doložka a potom eh, jeho volitelnost je zárukou toho, že si ho budou strany zvolit, když se bude hodit vysoká úroveň ochrany spotřebitele. Já jsem na tom jako člen příslušného orgánu eh, spolupracoval. Srovnával jsem to například s právním systémem v Belgii a 99% eh, ta pravidla eh, CESLu jsou alespoň taková jako v Belgii. A někteří kolegové mi také říkají, že pro většině členských států to tak je. Takže prostě nelze automaticky říkat, že budeme mít nižší úroveň ochrany spotřebitele. Můžeme si nalézt různé příklady k tomuto a já zmíním jenom jeden nebo dva. Například poprvé, e, za prvé jsou tady e, ty nepoctivé podmínky. Ve směrnici jsou, e, je obecný seznam takových podmínek, potom tady máme dlouhou judikaturu nakloněnou ke spotřebiteli, ale to neznamená, že ta bude nadbytečná v případě zavedení cestu. Potom je to minimální harmonizace. Některé členské státy mají vyšší úroveň ochrany spotřebitelů, u nás by se to například týkalo vyjednávaných podmínek v naší zemi, ale všechny, pod, všechny eh, ale neznamená automaticky, že všechny eh, podmínky eh, nejsou vyjednávané v spotřebitelských vztazích. A v CSSL je třeba mít seznam uh, konkrétních, eh, tedy vyloučených a částečně vyloučených eh, podmínek, což si myslím, že spotřebitelům dává větší eh, jistotu, na rozdíl od stávající úpravy těch nepoctivých, tedy těch, ano, nepoctivých podmínek. Potom jsou tady opravné prostředky pro kupujícího. Pokud se podíváte na směrnici o prodeji spotřebitelům, tak tam máte omezenou škálu těch opravných prostředků a na podniky mohou tedy něco opravit, pokud to eh, nebude fungovat, tak potom teprve můžou spotřebitelů, spotřebitelé požádat o eh, nápravu tedy o zrušení smlouvy. Pokud se podíváte na eh, článek 106, tak máte právo odstoupit a všechna možná a oškodná a spotřebitel si opravdu může vybrat automaticky hned. Takže pokud jde o opravní prostředky, tak říkám, že CSL má vyšší úroveň ochrany spotřebitele než stávající spotřebitelské právo. Můžeme samozřejmě pohovořit o um, kladých a záporných stránkách obou režim. Jsou samozřejmě i záporné stránky toho uh, CSL. Například uh, CRD je širší, uh, širší, má širší působnost i na služby. Uvidíme, jak si to sedne. A potom samozřejmě jsou tady situace, které Mm, jsou automaticky zahrnuté do spotřebitelského práva a nikoli do CESO. A poslední stránka, mm, a to jsou některé takové závěry předběžné, které nemůžu vyargumentovat, tím mi budete muset věřit, ale jak už jsem eh, říkal, jenom některé eh, v oblasti eh, spotřebitelského práva jsou, práva smluvního jsou harmonizovány podle AKI a jsou to důležité aspekty, jako jsou nepoctivé podmínky nebo prodej na dálku nebo dodržování pravidel v případě prodejních smluv spotřebitelům. A potom tady máme některá obecná specifická, tedy některá specifická pravidla pro určité služby. Ale ta nejsou podle CESLu také. Máme určitý problém eh, se spotřebitelským právem a sice to, že někde platí minimální harmonizace a někdy eh, plná, ale to, to je matoucí, ale bohužel asi nevyhnutelné. Ale je to samozřejmě nevýhoda. Potom eh, systém opravných prostředků ve spotřebitelském právu je dozajista neúplný. A stále tady máme v národním nebo národní eh, smluvní právo eh, určité předpisy v oblasti dopravy eh, a elektronických komunikací tak trochu tedy infiltrují a tohle se prostě musí akorát automaticky přeložit a spotřebitelé na to musí spoléhat. Potom je tady určitá fragmentace, která vede k nejistotě a to je tedy případ u spotřebitelského práva, je tady stále větší eh, role eh, Evropského soudního dvora, který je stále více nakloněný spotřebitelům a dostává eh, stále před, sebou, před sebe stále více případů. A týká se to nejenom tedy spotřebitelského práva samotného, ale i dalších oborů. A potom poslední poznámka k CESL. Je to opravdu eh, vysoká úroveň ochrany spotřebitele a já si myslím, že by eh, mohl být dalším krokem ke zlepšení ochrany spotřebitele v Evropě. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme mnohokrát za tento vyčerpávající přehled situace. Jak už jste řekl, častokrát jsme se scházeli, že jste byl předsedou eh, skupina na vysoké úrovni, která se tím dlouho zabývala a nyní se musíme rozhodnout, jak postupovat dále a co nejlépe využít tuto analýzu. Plánoval jsem eh, první kolo dotazů, eh, zařadit na, na tuto chvíli, takže se chci zeptat nejprve, zda naše zpravodaje mají nějaké dotazy, také pan Šla, paní tu na další, paní Rile, která je jednou z našich synových zpravodajek. Chce tedy někdo ze zpravodajů, synových zpravodajů položit nějaký dotaz panu profesorovi nyní, než budeme pokračovat dále? Pane Švábe, vy jste se hlásil? pane předsedo. Děkuji. Pan zpravodaj na to právě poukázal, že on ve srovnání s belgickým právem v podstatě nevidí žádné snížení úrovně ochrany spotřebitele. Proto se chci zeptat, protože já jsem obdobné potíže zažil právě u směrnice o spotřebitelských právech a znám eh, názor paní kolegyně Sehnalové, kterou si velice vážím, ale nemám pocit, že by ta minimální harmonizace byla obzvláště úspěšná. Proto se chci zeptat, jak tedy nastává situace, že většina zainteresovaných dospěla k návodu, že úroveň ochrany spotřebitele v rámci CESLu je mnohem nižší než stávající úroveň ochrany v členských státech. Jako nejsem si, zase jsem to pochopil, zda tedy většina účastníků bez k závěru, že míra ochrany spotřebitele nižší, to jste uvedl, ano. Um, ale můj dotaz, já myslím, že plně chápu um, vaše, vaši větu, ale eh, uniklo mi většina účastníků čeho? většina těch, kdo mm, analyzují, kdo zvažují možnost zavedení tohoto nařízení, většina těch, těch kdo se tím eh, dosud zabývali, dospěli k závěru, že to neodpovídá aktuální úrovni ochrany spotřebitele. Děkuji. Samozřejmě nevím, jak jste napočítal tu většinu účastníků. Já jsem vycházel z reakcí expert, v expertní skupině a tak já jsem se vrátil k tomu, co bylo výchozím bodem a jak jsme se dobrali té aktuální úrovně. A jsem si jist, že v naší skupině by většina účastníků dospěla opačnému závěru než většina účastníků vaší skupiny, ať už je to skupina jakákoliv. Tak eh, ano, to byl možná trochu záhadný úhel pohledu od pana Švába. Pokud eh, dovolíte, já bych, eh, já bych se vrátil k vašemu hlavnímu argumentu, který je velmi zajímavý. A pokud jsem to dobře pochopil, vy jste vlastně celou dobu zdůrazňoval, že nový návrh komise, jako 28. režim, právní režim, pokud je o celkovou ochranu spotřebitele ve všech segmentech, bude představovat pouze část té, té celkové ochrany. A myslím si, že ve skutečnosti potom tedy jde o to, v čem spočívá konkrétní přidaná hodnota rámce CESL. To je, myslím, eh, klíčové téma, které zde dnes musíme projednat. V čem CESL představuje přidanou hodnotu eh, ke globální celkové ochraně spotřebitele, v čem doplňuje eh, některé aspekty. Vy jste nám to tady podrobně rozebral, že totiž řada prvků ochrany spotřebitele již dnes, které dnes již fungují, eh, bude i nadále platit, takže CSLB doplně všemi těmito prvky. Je to tedy eh, složité téma, je obtížné říci ano či ne, proto také pan Šváb eh, řekl to, co řekl. A já myslím, že vaše analýza, pane profesore, byla v, jádře, v jádru správná. A pokud bychom vzali úroveň ochrany spotřebitele jako 100% a propočetli, kolik z toho bude připadat na ten eh, nový obční nástroj, kdyby se nám toto mohlo říci. Já samozřejmě chci říci, že obční nástroj se vztahuje pouze na prodej plus některé další věci a skýtá smluvním stranám eh, možnost optenu, tedy zvolit jej. Eh, otázkou je tedy, zda pokud ten podnik zvolí, eh, pokud dodavatel zvolí tento eh, rámec, za to bude dobré pro spotřebitele. V ošlém případě této rezervní variantou je samozřejmě eh, aktuální vnitrostátní systém. Já se domnívám, že u prodeje v CESLu je režim lepší pro spotřebitele, protože jsou tam lepší například opravné prostředky. A další věc určitě, tedy by na tom spotřebitel neprodělal. Eh, děkuji. To, bylo, to byla velmi užitečná odpověď. Pan Majer, prosím. Začal jste tím, že jste říkal, že od roku 85 existuje legislativa na ochranu spotřebitele na evropské úrovni. A vysvětlil jste to z vašeho pohledu. Jaký důsledek by mělo, kdyby tedy CESL opravdu vstoupil v platnost, ta společná evropská smluvní úprava a prodeje. Eh, většina těch eh, zákonů, které jste jmenoval, musely by být tyto zrušeny, či by došlo k situaci, kdyby ten zbytek se schrnul do nějakého dodatečného zákona na ochranu spotřebitele. Äh, I think äh, Ano, děkuji. Já myslím, že samozřejmě zda by došlo ke konsolidaci, to je samostatná téma. V každém případě CESO se bude týkat pouze některých smluv, nikoli například eh, dovolených přes cestovní kanceláře a podobně. Tyto směrnice specifické mají svůj vlastní raison d'être, Ale samozřejmě na druhé straně, pokud máte smlouvu o prodeji, buď dálkovém nebo přímo v obchodních prostorách, v prodejně, pak jsou zde směrnice, které jsou učeny kde, no, pak tady směrnice, příslušné směrnice budou nahrazeny eh, tím novým režimem, pokud si strany zvolí. Eh, A vzhledem k tomu, že jde pouze o ten, potřebujete nějaký eh, základní režim, ke kterému je možné se vrátit. A jde tedy o to, zda by spotřebitel na tom nebyl hůře v občím režimu ve srovnání Eh, s tím jaksi záložním eh, systémem. Já se domnívám, že nikoli, ale samozřejmě na to se názory mohou lišit. Děkuji. Já myslím, že jste nás úžasným způsobem uvedl eh, do tématu tím, že konkrétně se budeme stávat na, eh, pardon, eh, konkrétně se budeme zaměřovat na ochranu spotřebitele a právo odstoupení od smlouvy. Ještě se znovu dotáži, zda někdo má nějaký dotaz na pana profesora. Mimochodem, protože vím, že lidé o tom mají velký zájem. Eh, obvykle to děláme tak, že na slyšeních kladou dotazy poslance a poslankyně. Pokud někdo má opravdu nalehavý dotaz, tak mě můžete písemně u sekretariátu požádat o slovo a pokud zbyde čas, tak, um, tak vám eh, umožním dotaz položit. Pokud tady, eh, pokud tady zbude čas, eh, poprosím vás, abyste tady nestali frontu, ale pouze nás přes nějaký písemný lísteček uvědomili. A já bych navrhla, abychom tady přistoupili k dalšímu bloku, kterým je detailnější pohled na různé um, aspekty, na různé prvky ochrany spotřebitele v rámci rámce CESL. Nejprve si vyslechneme paní Monik eh, Goyans a poté pana Benda Seiferta eh, z, z průmyslu a obchodní komory v Oldenburgu, který má velké zkušenosti s tímto tématem a intenzivně se mu věnuje. Pan Seifert je také význačný právník a stálý člen pracovní skupiny pro evropské smluvní právo za německé združení eh, jako německý zástupce Združení obchodních komor. Každý z našich řečníků v bloku 2 bude mít 10 minut a poté opět proběhne diskuse. Mimochodem rád bych upozornil všechny naše experty, že doufám, že tedy nepřetáhneme v diskusích a doufám, že na závěr zbyde čas na, na to ještě globálně se k tématu vrátit. A všem, pokud by někdo z expertů jiných bloků chtěl vystoupit v kterékoliv diskusi, má samozřejmě možnost. Takže paní Gojens, prosím. Děkuji mnohokrát. Jménem Beuku bych vám ráda poděkovala za to, že se výbor IMKO rozhodl uspořádat toto slyšení. Domnívám se, že tato problematika, otázka, zda jde o dobrou obu pro spotřebitele, byla nastolována. A vítám eh, možnost eh, pro BEUK podělit se o naši analýzu eh, tohoto tématu, o to, co nás znepokojuje v této souvislosti. A pane předsedo, to, že zde zastoupeno tolik organizací spotřebitelů v tomto sále, ukazuje na význam této diskuse pro právě tyto organizace. Mám mnoho co říci k dispozici mám 10 minut, takže pokud budete stát o další podrobnější údaje, jsou na našich webových stránkách, nebo se k tomu ještě mohou vrátit v rámci dotazu. Eh, pokud je o rámec CESL a společné evropské právo prodeje, eh, musíme se klást tři otázky. Za prvé, zda spotřebitelé opravdu potřebují eh, občinní evropský režim. Dále, jaký by byl dopad takovéhoto práva na evropské spotřebitele. A do třetice, jaký by byl dopad takového nástroje na evropské spotřebitelské právo a politiku ochrany spotřebitele? Abychom dokázali odpovědět na tyto otázky, musíme si uvědomit eh, souvislosti. Ano, promiňte, zapomněla jsem na svoji prezentaci na prosvědkách. Jak jsem již uvedla, či jak se zasnělo, ten pevný, robustní eh, rámec, kterýž máme zaveden na ochranu spotřebitele, Eh, když uzavírají smlouvy. To bylo v roce 2017 mimochodem doplněno směrnicí o právech spotřebitele, což je nejdůležitější eh, právní nástroj pro ochranu spotřebitele eh, při transakcích online a také díky přispění právě Evropského parlamentu tento právní akt je velmi, velmi příznivý pro spotřebitele. Takže Tyto dosádní kroky byly eh, velmi úspěšné eh, a nyní komise navrhuje zásadní změnu přístupu tím, že navrhuje obční nástroj. Jde o regulativní experiment, který je vysoce rizikový a měl by škodlivý dopad na spotřebitele. Já jsem se připravila také pro svědku hodnocení dopadu či jakousi kontrolu zdraví tato věci. Ale s uspokojením jsem si vyslechla, že, spod, že zpravodajové už o tom eh, vědí, takže se těším na závěry vyvozené z této analýzy. Jenom bych shrnula naše stanovisko k a vůbec eh, Organizace ochrany spotřebitele eh, nepodporuje evropské právo prodeje. Domníváme se, že takovýto nástroj není potřebný. Měli bychom si uvědomit, že tato věc je jedinečná, historicky vzato, protože u tohoto tématu nejenom BEUK na evropské úrovni, ale také naše členské eh, organizace v jednotlivých členských státech eh, se zapojily do velmi konstruktivního dialogu s řadou dalších eh, subjektů zainteresovaných, včetně malobchodníků a tak dále, kteří se také staví k této věci velmi skepticky. Takže otázka zní, pokud ta organizace ochrany, na ochranu spotřebitele, jak řada obchodních organizací, spochybňuje potřebnost tohoto nástroje, proč s tím evropské orgány pokračují? Nebude to znamenat eh, výhodu pro spotřebitele, také to nějak nezjednoduší situace, naopak to eh, i vytvoří složitější, jak pro jak pro spotřebitele, tak pro malé a střední velké podniky. Eh, v mnoha ohledech bude na tom spotřebitel hůře než, než dříve. Tady nesouhlasím s panem doktorem Stojkem, protože v mnoha ohledech nástroj CESL nastavuje nižší úroveň ochrany spotřebitele než aktuální, aktuální stav. A kromě toho blokuje CESL potřebnou modernizaci Eh, prodejního práva. Domníváme se, že tento nástroj není vhodný pro eh, kontrakty, pro smlouvy mezi spotřebiteli a podniky. Eh, kromě toho by došlo k duplikaci, k paralelismu, nejde k náhradě, k náhradě legislativy, ale měl bychom stále 27 vnitrostátních právních rámců, dále evropské spotřebitelské právo a kromě toho ještě navrh obší nástroj. Je dokonce pan doktor Stojk, který je významný akademik, který se specializuje na tento druh práva řekl, že to vytvoří skutečně složitý systém. Dovedete si představit, jak to budou zvládat účastníci trhu, jak to budou zvládat soudy, eh, střety mezi těmito různými právními režimy, jak eh, budou zaváděny tyto legislativní změny eh, paralelně nebo samostatně, odděleně. Každý ten rámec bude žít svým vlastním životem. Eh, předpokládáme, že eh, padne mnoho předběžných eh, otázek na soudní dvor v Lucemburku, vytvoříte opravdu zbytečně složitou situaci a také diskriminaci, protože spotřebitelé budou mít rozdílné zacházení podle toho, který režim zvolí dodavatel a domnívám se, že také dojde k narušení hospodářské soutěže, protože velké podniky budou schopny zvládat tuto složitou právní situaci, zatímco malé a středně velké podniky nikoli. Co pro nás představuje ještě větší zdroj znepokojení, je, že ten opční přístup, volitelný přístup, neznamená přístup chytrý, inteligentní a používá se nejen v návrhu CESLu, ale i v dalších nástrojích u, u smluvního práva, v pojišťovnictví, v cloud computingu a tak dále. Potřebovali bychom hloubkovou analýzu toho, jaké by to mělo dopady v implementaci. Ještě jednou, jak jsem řekla, úroveň ochrany spotřebitele, tak jak je navržena v CESLu, v důležitých oblastech eh, smluvního práva nebude tak vysoká jako do posud a určitě ne v případě eh, nekalých eh, smluvních podmínek. Nebudu zacházet dále, ale máme opravdu dlouhý seznam, který jsme vypracovali s našimi členskými organizacemi, kdy jsme analyzovali věc ustanovení po ustanovení a je tam celá řada případů, kdy úroveň ochrany se snižuje. A co je velmi důležité, abychom Eh, nějak nezaváděli eh, zákonodárce či spotřebitele. Říct jako měřítko míru ochrany CESLu je důležité vycházet tedy jakožto měřítko použít nikoli evropský rámec, ale vnitrostátní eh, právní rámce, protože to je reálné srovnání pro spotřebitele. Jak jsem již uvedla, spotřebitel nebude mít na vybranou, bude moci prostě vstoupit do smluvního vztahu s daným dodavatelem či nikoli. Eh, pokud prodejce navrhne eh, využití opčního nástroje, spotřebitel nemůže vyjednávat. A co je velmi důležité z hlediska koncepční tvorby a to opravdu znepokojivé, je, že CESL zablokuje možnost eh, zdokonalování a modernizace um, práva ochrany spotřebitele či smluvního práva. Podívejme se na digitální obsahy. Výzkumy ukazují, že spotřebitel je poškozován, protože právní rámec eh, není uspůsoben eh, technologickému vývoji. Existuje zde obrovská potřeba adaptovat legislativu měnící se realitě. CESL toto sice provádí, ale nyní komise oznámila, že nad rámec CESLu nepřijme žádnou legislativní iniciativu, aby tento problém řešila. To znamená, že spotřebitel bude moci využívat v oblasti digitálního obsahu moderní pravidla pouze v případě, eh, že prodejce zvolí právě ten obční režim, obční nástroj. My se domníváme, že toto nepředstavuje eh, kvalitní eh, politiku, kvalitní legislativní tvorbu. Co tedy navrhujeme jako alternativu? Navrhujeme zabývat se prakticky proveditelnými řešeními zavést nějaký eh, vzorový, nějakou vzorovou evropskou smlouvu, která by byla k dispozici spotřebitelům online. Navrhovali bychom eh, přístup spíše soft law, tedy rychlá praktická řešení, která řeší hlavní problémy, na které spotřebitelé narážejí. To znamená, eh, co s tím, pokud, pokud se něco nepovede, to znamená opravné prostředky, ODR, EDR. Navrhujeme model, který by podpořili jak organizace spotřebitelů, tak obchodníků. Nebyla by to věc, která by eh, nahradila eh, povinný vnitrostátní právní rámec, ale namísto toho eh, by to, byl, by to bylo dojednané řešení, které by zaručilo vysokomíruchné spotřebitele, spotřebitele by tomu důvěřovali, protože by se účastnili na vědání věci. Pro obchodníky by to znamenalo zase jisté prostředí, velkou míru jistoty, takže by se neobjevilo tolik případů soudu. My podporujeme takovýto přístup. Vstoupili jsme do neformálního dialogu eh, se zástupci obchodní sféry a věříme, že se to povede. A ještě poslední věc na závěr. Domníváme se, že zde existuje výrazná potřeba na evropské úrovni zabývat se holistickým globálním přístupem eh, k legislativě spotřebitelských eh, prodejních smluv. A pokud je o přeshraniční prodeje, tak jak to tak jak to identifikovala komise, tak také eh, vaši vlastní práci eh, v těchto věcech. Musíme k tomu přistupovat chytře, eh, musíme přístupem k ODR a ADR zajistit řešení přeshraničních problémů. Souhlasím s panem profesorem Stojkem, že v současném eh, právním rámci jsou některé mezery, práva spotřebitele je třeba eh, dále povýšit, eh, modernizovat, ale měli bychom to činit prostřednictvím legislativy, která přinese prospěch všem spotřebitelům a ne pouze těm, kteří budou vstupovat do smluvních vztahů s projekty, kteří si zvolili obří nástroj. Nemělo by jít o volitelnou variantu, ale o závaznou legislativu. Tady Tolik tedy eh, od nás, eh, od Belku. Děkuji vám mnohokrát za pozornost eh, a ještě bych ráda uvedla, že aby trh fungoval, potřebuje dynamické obchodníky a důvěru spotřebitelů. Nemůžeme samozřejmě nějak upravovat legislativně postoj a přístup obchodníků a spotřebitelů, proto my musíme naslouchat. Doufám, že konečně nyní k tomu dojde. Děkuji. Um, Děkuji vám za vaši velice jasnou prezentaci, která se, myslím, dotkla celé řady věcí, o kterých už jsme se zde bavili, takže za chvilinku probereme. A teď předám slovo panu Seiferovi, kterého už jsem dříve představil, z Německé obchodní komory. A poprosím ho, aby nám ze svého pohledu řekl, jestli společná evropská úprava je dobrá volba pro spotřebitele. Máte 10 minut. Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, já jsem se tedy jaksi dívala na to, jak je název našeho slyšení a chci říci, že to, co řekla paní Guens, totiž že ideální řešení by bylo myslitelné, já si myslím, že toto opravdu by mohla být schůdná cesta. My z německých průmyslových a obchodních komor jsme v zásadě pro tuto myšlenku občního režimu. I když samozřejmě jsou nám známe veškeré ty problémy, které spočítají v detailech a které je třeba ještě dořešit. Ale e, proto jsem si zvolil ten první slide, který je tak trochu provokativní. To celé bude funkcionovat pouze v případě, nejenom kdy to bude akceptovat spotřebitel, ale musí to také akceptovat obchodníci. Bez eh, této vzájemné akceptance to fungovat nebude. A rovněž, a zejména to jako doplnění, pokud chceme přistoupit k takovémuto kroku, musí to musí být konečná úprava. Potřebujeme tedy jedno smluvní právo. Nesmí to být doprovázeno nějakými směrnicemi a dalšími národními předpisy, protože pokud to takto nebude, tak obchodníci to akceptovat nebudou. A ještě poznámka, bylo to již mnohokrát řečeno. Ty digitální obsahy. Není to pouze v návrhu směr, eh, nařízení a rovněž se o tom často diskutuje. K tomu jedna věta. Ty tam prostě nepatří. Protože to souvisí eh, s například s problémy autorského práva, které se tady předášejí do úpravy prodeje. Takže se shodnu s veškerými řečníky dnes, jindy. Všichni říkali, že prostě digitální obsahy tam nepatří. A ještě bych poukázal ještě na jednu věc, už jsme to dělali několikrát, eh, akceptovatelnost takového toho režimu, jako je CESL, budeme mít pouze v případě, když to celé bude postaveno na solidním základě a článek 114 smlouvy o fungování Evropské unie, které se tam který se tam jmenuje, z našeho pohledu není správný právní základ. A nejhorší na tom je, že už to tak bylo, a už to tak bylo v roce 2006, že pak eh, přijde Evropský soudní dvůr a řekne, Milá Evropská unie, vaše nařízení je sice krásné, ale nemá platný právní základ. Tak to mu bylo již v roce 2006 u evropských družstev. Dobře, vím, že to nemůžeme 100% srovnávat, ale jde to tím směrem. Konkrétnější údaje. Jaké jsou ty hlavní, některé z těch hlavních obtíží podle našeho názoru? Začíná to již s tou eh, informační povinností. To je samozřejmě Eh, kritika, se kterou neustále přicházíme. Ty informační povinnosti jsou příliš rozsáhlé. Když to sečtu, tak je to 97 různých jednotlivých informací, které se uvádí v CESLu, plus 12 dodatečných inovací v rámci internetového obchodování a k tomu ještě se přidává um, směrnice o službách se svými vlastními informačními povinnostmi a závazky. A já se ptám, chce si to spotřebitel skutečně všechno číst? Že informace jsou nutné, to je jasná věc, ale opravdu musí tam být všechny tyto. Z praxe vám mohu říci toto. Jak transparentní vůbec jsou ty požadavky na povinnost informovat v těch právních nařízeních a předpisech. Chápou vůbec obchodníci, rozumí tomu správně, o co tam jde? Oni tomu sami nerozumí, oni si musí nejdříve sjednat právní poradu, aby vůbec pochopili, o čem konkrétně musí spotřebitele informovat. Jeden příklad z praxe. Neustále se mě eh, ptají obchodníci v rámci internetového obchodní, obchodování na to, zda bych mohl poskytnout všeobecné obchodní podmínky pro jejich internetový obchod, protože ty musí být zveřejněny na internetu. To je informační deklarační povinnost. A na základě současného leg- eh, legislativy samozřejmě informační povinnost pro všeobecné obchodní podmínky předpokládá, že vůbec takové to existují. A to pro malého obchodníka není transparentní. Prosím vás, eh, dejte mi pak eh, najevo, pokud budu přetahovat, protože moje hodiny nefungují. Další bod. A tady to začíná být nákladné na peníze. Dobře víme, že ochrana spotřebitele stojí peníze a zásadní otázka zní, eh, kolik to tedy smí vůbec stát. Momentálně v rámci směrnice o kupování spotřebitelského zboží a také v německém národní právo je to tak, že eh, prodávající má možnost vždy eh, dát náhradní plnění, buď zboží opravit, či poskytnout náhradní zboží. A najednou to mizí v rámci CESLu. E, tato možnost mizí je možná pouze v případě, že si to kupující přeje. Což ovšem pro obchodníka znamená, že to musí započítat do své kalkulace, protože takovýto obchodník který nemusí například i hned vracet peníze a může poskytnout jiný výrobek či opravu výrobku, tak ho to přijde levněji než obchodníka, který musí i hned peníze vrátit. Další věc. Promlčecí lhůty. Tam jsou dva problémy. Ten jeden spočívá v tom, že opravdu potřebujeme 10 let na eh, záruky když si tady představím například, že si dnes koupím iPhone, za deset let ten přístup v podstatě již nebude existovat a tak tomu je u celé řady zboží. Takže tato desetiletá hluta překračuje u mnoha produktů jejich životní cyklus. A to, samozřejmě ne u všech, ale u celé řady takovýchto spotřebitelských produktů. My proto navrhujeme samozřejmě z německé perspektivy dvouletou lhůtu. Další problém je, eh, víme, že v článku 180 CESLu máme tu dvouletou lhůtu, ale zase je to problematické. Ta totiž začíná od, eh, plynout od doby, kdy si spotřebitel uvědomí, že je tam nějaký problém na tom výrobku. Tedy teprve od toho okamžiku, kdy si spotřebitel uvědomí, že tam je nějaký problém, začíná běžet tato lhůta, ale z pohledu obchodníka Problém spočívá v tom, že on přeci vůbec neví, kdy si kupující uvědomil, že ten výrobek má nějakou vadu, nebo kdyby si to býval mohl teoreticky uvědomit, či měl. Že tedy výrobek byl vadný a že je třeba uplatnit záruku. Tedy z praxe je to problematické. Já jako obchodník bych se musel vždy tedy nastavit na to, že tam ta lhuta bude 10 let. A další věc, a zatím se to v diskuzích neobjevilo. Jakým způsobem toto zapracuji do rozvahy, do bilance? Většina malých a středních podniků eh, vypracovává bilance a tam má jí přesně rezervy. Vytváří se tam rezervy právě pro případy záruky. A problém vyplývá z kombinace mezi neexistujícím právem, dát jiný výrobek či opravit výrobek a právě tou promlčecí lhutou deseti let. E, nezávislí auditoři říkají, že tím se ta rezerva pro záruky z násobí, A to může v nejhorším případě vést k tomu, že tato rezerva na ty záruky je tak obrovská, že podnikatel po dvou letech bude z hlediska bilance eh, ve situaci platební neschopnosti. To přeci nemůže být cílem promlčecí lhůty. Tato tento přístup, tento způsob uvažování nám trošku chybí ve všech diskusích, protože čím vyšší eh, rezervy tam budou, tím eh, je to tedy horší situace pro obchodníka, protože rezervy samozřejmě nejsou na straně příjmů, ale na straně výdajů. Nemůže to být tedy ani ve smyslu spotřebitele takováto situace. Není mi zcela jasné, jak eh, mnoho jsem pokročil v rámci času, který mi byl přidělen, ale jsem už u posledního slajdu a tím se vracím zpět k na začátek. Pokud se nám nepodaří, aby CES měl takovou strukturu, aby eh, byl akceptovatelný jak pro spotřebitele, tak pro obchodníky, pokud obě dvě strany alespoň si nebudou myslet, že toto je pro ně vhodný výběr a vhodná obce, tak ten celý projekt v podstatě bude mrtvý ještě dříve, než bude uveden v život. Děkuji. Děkuji, my jsme to měli poněkud opožděné, ty hodiny, takže jsme vám dali větší prostor, ale příště to jistě napravíme. Každopádně vám děkuji za ten pohled, který jste nastínil a těším se na debatu, která se o tom povede. Takže vážení kolegové, jsem velice rád, že vás zde teď tolik přibylo, zejména tady vítám pana Berlingera z výboru pro právní záležitosti. Jste velice vítán. Kdo by rád položil nějaké otázky v reakci na prezentace paní Goenz a pana Seiferta? Není-li eh, nikdo připraven, tak já bych nadhodil jednu otázku. Chtěl bych se vrátit k té přejdané hodnotě, o které jsme se eh, bavili, zejména pokud jde o ty opravné prostředky, protože myslím, že pan Stajk jasně řekl, že je to oblast, kde eh, společná evropská úprava nabízí silnou ochranu Ovšem pan Seifert pochybnil, jestli je to vůbec praktikovatelné, přijatelné a jestli obchodníci by vůbec byli přijat, e, připraveni je přijmout. Mě by e, moc zajímalo, co by na to e, opravdu naši řečníci řekli. Tolik teda taková vykopávka do diskuse. A ještě se zeptám, jestli nějací další kolegové by chtěli reagovat na toto. A prosím, pane Švabe. A paní Sehnalová. Prosím. Zcela pane předsedo. Nejdříve k tomu, co řekla paní Gojens. Já jsem byl samozřejmě potěšen, že tak pozitivně eh, hovořila o směrnici na ochranu spotřebitele. Ale um, co se týče této směrnice, ta nepřinesla řešení v oblasti záruky. A tady byl uveden ten příklad toho iPhoneu. Když se podívám na to, jak to s ním vypadá momentálně v Evropě ohledem na záruky a záruční lhůtu, tak se tedy ptám, zda bychom měli stejnou situaci, kdybychom měli společné evropské právo na záruku. Proto si myslím, že na tomto poli opravdu potřebujeme nutně více harmonizace a bohužel tady nám chybí nabídky ze strany těch jednotlivých stran, které by měly být ochotny e, například se vzdát určité věci právě ve prospěch společné harmonizace, ale tak tomu bohužel není. A další věc, Eh, bylo tady hovořeno o té střední cestě, která by měla být zvolena, která je obtížná a pokud se nepodaří najít, eh, tak se to neuvede v život. ESD nedávno ve věci Alpenhof eh, ve svém rozsudku, tam šlo o to, že prodávající musí akceptovat uprávní úpravu prodeje v zemi kupujícího, i když ji třeba nezná. Já se ptám, pomocí takovýchto rozhodnutí eh, nedostaneme se do situace, kde vůbec bude internetové přeshraniční obchodování velice obtížné, pokud ne nemožné, a nepotřebujeme z vašeho pohledu nutně více eh, harmonizace v této oblasti? Ne. Pan Seifert? Já se omlouvám, já se ještě zeptám na další otázky a potom si dáme první eh, kolečko odpovědí. Takže paní Senelová teď má slovo. Takže my si vyslechneme všechny otázky a potom dáme odpovědi. První kolečko. Paní Senola, máte slovo. To, co říkal pan Seifert na začátku, že v podstatě tuto eventualitu vítá, ale e, zároveň bych navázala i na paní Goens, která ve své prezentaci vyjádřila jaksi obavu, že zavedením tohoto režimu vzniká, nebo je možné, že vzniknou nerovnosti na trhu, e, pokud jde o tu právní složitost a že to bude e, obtížné zejména pro malé a střední podniky. E, tak já bych se opět zeptala tedy pana Seiferta, e, jestli v tomto nevidí nějaký rozpor a jak se na to tedy dívá, na tuto námitku. Já si myslím, že eh, tady bude ještě více otázek na pana Seiferta. No tohle jsou otázky na pana eh, Seiferta především. A potom dáme slovo paní Goenz a potom si vyslechneme další otázky spotřebitelů, prosím. Možná k první otázce, eh, co se týče té harmonizace a sjednocení. Vždy je dobré a v podstatě nezbytné pokud eh, provádíte přeshraniční transakce, eh, mít jednotný, harmonizovaný právní základ, ale musí být spolehlivý a srozumitelný a nemusí být nutně fakultativní, může být klidně i závazný. Ale největší problém spočívá v těch nákladech na takovéto obchodní transakce. A nejsou to pouze tyto náklady, ale i samotný strach z takovýchto nákladů stačí na to, že 40 malých a středně velkých podniků vůbec neprovádí eh, přeshraniční transakce ani nemohou, protože na to prostě nemají dostatek finančních prostředků. Není to pro ně možné, když mají ročně obrat 100 000, 200 tisíc eur, v takovémto případě vydávat do kaž- pro každou zemi, do které exportují ještě 10 tisíc eur na to, aby zjistili, jaké tam panuje právo. To jsou to opravdu nejsou náklady na tu vlastní ochranu spotřebitele, jsou to náklady, které vznikají z toho, že je třeba si zjistit, jak vypadá to konkrétní cizí právo v té konkrétní zemi. A proto si myslím, že čím více harmonizované Čím sjednocenější to bude, tím to bude lepší. Mezinárodně v oblasti B2B máme spoječné právo, společnou smluvní úpravu Není to opční, ale je možné eh, se ve smlouvě eh, shodnout na to, že eh, si tento režim obě strany nezvolí a velmi často k tomu dochází. A já se ptám, proč. Proč právě v situaci, kdy obchoduji se se zahraničím, takto se zachovám jako podnik. A tento problém vidíme i v souvislosti s Teslem. Je tady strach z této úpravy, protože většina eh, podnikovních spotřebitelů se tím nezabývají a proto mají strach z toho, co neznají a nepoužívají takovouto možnost. A proto by bylo možná dobré vydat se testou závazné další harmonizaci. To ovšem není naším dnešním tématem. Naším dnešním jednatem tématem je to, zda to řešení CESL, tento obční režim, je vhodný či ne. Musím eh, se přiznat, že jsem tu druhou otázku ne zcela úplně pochopil, takže bych poprosil, zda by mohla být položena ještě jednou. Já si myslím, že částečně jste na ní odpověděl i v souvislosti s odpovědí na tu první otázku. Ptala jsem se na to, eh, jak vidíte, protože v té předchozí prezentaci paní Gohen zaznělo, že ta, eh, ta právní nejistota v těch různých režimů bude eh, zatěžující zejména pro malé a střední podniky. Takže jsem se chtěla zeptat, jak se na tuto výtku tedy díváte, ale v podstatě jste o ní, o ní hovořil. Ano, to je přesně ten problém. To je ten obrovský problém. Proto takové to režimy jako CESL jsou zaváněny. Právní nejistota. Já jsem to měla na, té, na tom prvním slajdu, který jsem tady prezentoval. Eh, zákon, ať je fakultativní či závazný, který nevytváří právní jistotu, kde v podstatě neustále musí mít člověk obavy, že to třeba již od zítřka nebude platit, takováto úprava. Takováto úprava prostě nemá smysl a ani nemá smysl na takovéto právní úpravě pracovat. Já jsem před chvíli poukazoval na rozhodnutí Evropského soudního dova ve věci Evropské dru- evropských družstev. Pokud by se něco takového stalo právě s tímto režimem, který se týká takovéhoto množství kupních smluv, kde by tam Byť jen panovala obava, že by Evropský soudní dvůr již na základě právního základa toto mohl celé stornovat, tak prostě takovýto právní režim nebude nikdo akceptovat, a to ani spotřebitelé, ani obchodníci. A proto říkám, potřebujeme jednotný režim, jednoznačný a konečný, aby to byl mm, prostě režim jako celek, aby k tomu nemohl nikdo nic dodávat. To je velký problém v rámci ochrany spotřebitele. Máme minimální harmonizaci na úrovni EU a pak si každý členský stát v zásadě dělá, co chce. A přesně z toho vyplývají ty náklady na přeshraniční transakce a ta nevůle mnoha podniků, se vůbec účastnit této hry a dodávat své zboží do zahraničí. A je to škoda, protože určité produkty člověk no, či spotřebitel si potom může opravdu zakoupit pouze v zahraničí. Děkuji. Yeah. No, my, my... Ano, já jsem chtěl dát slovo ještě paní Gojens, ale říkám si, eh, náš pan zpravodaj Šváb bude určitě přesně vědět, jaké jsou problémy s, dos- harmonizace, protože byl naším zpravodajem k té původní směrnice a nyní dám slovo paní Gojens, pokud bych chtěla také zareagovat na něco z prezentace pana Seiferta, případně ano, já bych ráda zareagovala na váš dotaz, pane předsedo, ohledně přidané hodnoty. I my se domníváme, že existuje prostor pro zlepšení v oblasti opravných prostředků, ale domníváme se, že by to mělo jít cestou občího nástroje, protože podle nás Všichni spotřebitelé si zaslouží lepší ochranu u opravných prostředků a vidíme to tak, že v současné době na komisi, nebo komise zaujala takový postoj, že eh, harmonizace už skončila, že prostě pro ní už není, nejsou podmínky. My se domníváme, že cíl opravdové harmonizace má stále budoucnost, domníváme se, že to je správná cesta. Samozřejmě musí jít určitý vývoj, Postupně Možná nebylo před dvěma lety možné dobrat se takovéhoto koncensu, ale možná za tři roky eh, můžeme celý ten proces pustit od začátku a může proběhnout hlubší integrace trhu a možná také budeme moci eh, zaintegrovat eh, právní systémy ohledně toho, co trh musí zajišťovat pro spotřebitele. Domnívám se, že je důležité provést si postupnou analýzu pokrocích a domníváme se, že spotřebitelé mají právo nebo si zaslouží právní rámec, který eh, poskytne opravné prostředky, dobré opravné prostředky jim všem. A to tež mimochodem platí i pro eh, obchodníky budou mít větší jistotu. Je to lepší než paralelismy k národním systémům. Pokud jde o transakční náklady, ráda bych se vrátila eh, ke své prosvědce o hodnocení dopadů. O hodnocení dopadů proběhly pouze simulace nákladů pro obchodníky, pro prodejce na právní poradenství ohledně zahraniční eh, legislativy na ochranu spotřebitele. Zajímalo by nás, jaké byly reálné náklady na tyto věci, na toto právní poradenství. Děkuji mnohokrát. Nyní bych rád poprosil o příspěvky do, diskuze od dalších členů výboru. Pokud má někdo ještě další dotazy, eh, pane Bornere, ano, vy jste chtěl. Mimochodem také myslím pan eh, Steinmeier. Eh, indikoval, že by chtěl vystoupit u tohoto bloku. Takže za chvilku mu dám stručně slovo, protože jsme eh, časově omezeni. Eh, nejprve pan Volnrele. Ano, děkuji. Pane předsedo, já bych rád stručně zareagoval na to, co zaznělo ohledně bilančních nákladů a nákladů pro podniky nebo ano, nákladu pro podniky u té vysoké míry ochrany spotřebitele, um, o kterou běží v CESLu. Já si myslím, že je důležité pamatovat nejen na navýšení nákladů souvisejících s aktuálním právním rámcem, to, co by podniky měly zajišťovat, ale také navýšení oproti tomu, co podniky ve skutečnosti skýtají. Je důležité nenadhodnocovat eh, navýšení nákladů na jenom míru ochrany spotřebitele. A také bych rád řekl, že promlčecí lhuty v řadě členských států jsou eh, delší než to, s čím se zde počítá. Eh, v řadě členských států dokonce trvají po celou dobu životnosti výrobku. Jakožto organizace, členská organizace Belku, eh, organizace spotřebitelů, tady máme pocit, že by to vyvolávalo nějaké větší problémy pro eh, prodejce, takže, takže by nás zajímalo, proč některé členské státy mají takový problém s tou promlčecí lhutou. Ještě někdo, eh, pane Steinmajere, chcete zareagovat na doslední diskusy? Ano, děkuji mnohokrát. Děkuji, že mi dáváte slovo, pane předsedo. Já bych rád vyjasnil některé aspekty. Za prvé, Paní Gujenc opakovaně uvedla, že bychom jakožto měřítko neměli brát právo společenství, ale vnitrostátní právo. My používáme jako měřítko obojí, jako referenční bod obojí. To jsme také jasně eh, uváděli, uvedli. Eh, říkáme, že chceme nastavit takovou míru ochrany spotřebitele, která bude minimálně stejně vysoká nebo vyšší než aktuální AKY a pokud je o vztah k vnitrostátním právním režimům, Tady vycházíme eh, z celkové perspektivy, že by to, ten nový rámec byl srovnatelný nebo vyšší opět míra ochrany než tedy národní právní rámce. Čili oboj uplatňujeme jako měřítko, jako referenční bod a jsem rád, že pan eh, profesor eh, Stojk uvedl, že v 90% případech CESL skýtá vyšší ochranu. Dále zaznělo zde, že komise již nevěří na možnost harmonizace, to není fakticky správné. Ve sdělení, které doprovází tento návrh, jsme uvedli, že tento návrh neznamená, neznamená, eh, že nedojde k harmonizaci v souvisejících či konkrétních eh, oblastech. Paní Goens také zmínila eh, digitální zboží. V digitální agendě říkáme, že vyhodnocujeme, zda existuje potřeba harmonizace pravidel pro digitální oblast. Eh, ale to je v tuto chvíli tady všechno. Nikdo na komisi ovšem nikdy neuvedl, že eh, již nebudeme provádět harmonizaci nebo nebudeme vylepšovat aky kvůli tomuto návrhu a povaze nástroje jakožto občního. Nicméně naprosto souhlasím s paní Goens, že eh, projekt vzorového, vzorové smlouvy určitě představuje cestu vpřed, ale o co se opřít? Není možné vzorovou smlouvu opřít o stávající aky, protože část AKI je založena na minimální harmonizaci právě z tohoto důvodu. Takže nikdy nebudete mít jistotu kvůli tomu, že také směrnice o nekalých obchodních podmínkách vychází z minimální harmonizace, tak nebudete mít nikdy jistotu, že eh, vnitrostátní soudce neřekne, no, tato klauzule, tato, toto stanovení vaší smlouvě eh, neodpovídá eh, vnitrostát, našemu vnitrostátnímu právu na základě dané směrnice. Takže Jde o to, co využít jako podklad pro eh, vytvoření těch vzorových smluv. A o tom právě hovoří komise ve svém sdělení, že budeme pracovat na vzorových smlouvách, ale na základě eh, jediného právního rámce, kterým bude právě společné eh, evropské právo prodeje. A úplně souhlasím také s paní Goins, že ADR a ODR představují reálnou cestu vpřed, praktickou cestu vpřed. A proto komise měsíc po představení návrhu CESL přišla s návrhem pro ADR a ODR a naštěstí tyto návrhy už postoupily výrazně v legislativním procesu a pravděpodobně budou brzy přijaty. Není žádná náhoda, že tyto návrhy přichází prakticky naraz, protože jsme vždycky tyto věci vnímali jako ucelený balíček. A ještě jedna věc k panu Seifertovi který hovořil o obrovských předstupních eh, požadavcích eh, informačních. Já Velmi chápu to, co říkal pan eh, Seifert o eh, nadbytku informací pro spotřebitele, tomu bychom se s tím snažili vyhnout. A pane předsedo, víte velmi dobře, že například u směrnice o spotřebitelském, eh, spotřebitelském úvěru nakonec došlo ke standardizaci předsmluvních informací těchto povinností. Toto tady bylo přijato, je to velmi užitečné pro spotřebitele. Ale v tomto případě komise neměla na vybranou. Museli jsme převzít eh, všechny eh, povinnosti, po, poskytnout přesmluvní informace ze směrnice CDR, protože jinak bychom eh, prostřednictvím CESLu zakotvili možnost obcházet existující platné evropské právo. Takže bohužel jsme neměli na vybranou. A ještě na závěr něco, co zaznělo mnohokrát v diskusi, jde o náklady pro prodejce a argumentovalo se, že harmonizace skytá větší právní jistotu pro prodejce. To svým způsobem je pravda, protože harmonizace, plná harmonizace tedy, by právě dosáhla stejného výsledku jako obší nástroj. Ovšem s tou zásadní nevýhodou pro ty prodejce, kteří chtějí prodávat pouze na vnitrostátním trhu. Ti by museli nést nové náklady kvůli harmonizaci práva Eh, které eh, a z těchto nákladů by jim neplnuly žádné výhody. Eh, nebo naopak prodejci, kteří by rádi fungovali podle aktuálního statu, statu quo, vyhovalo by jim to, by také museli nést tyto, tyto nadbytečné náklady a nic by jim to nepřineslo. Proto komise volí tento přístup, kdy ty náklady by musely nést pouze ty podniky, kterým by to eh, poté ušetřilo na transakčních nákladech. Děkuji, pane předsedo, za tuto stručnou možnost eh, objasnit některé aspekty. Děkuji, to bylo, myslím, velmi užitečné. Myslím, eh, není, abych všichni věděli, kde jsme v programu. My jsme se dohodli, že tento blok bude končit cirka za 50 minut, takže máme prostor ještě pro pár dalších dotazů. já bych rád něco připojil a dorazily také dotazy zejména od některých spotřebitelských organizací, na které se budeme snažit odpovědět později. Mimochodem, některé z těchto dotazů se týkají například eh, hodnocení dopadů a vyhodnocení eh, předpokladů eh, výchozích. Dále paní Sehnalová a pane Majere, možná by bylo užitečné pro naše publikum, kdybyste indikovali, jaké eh, klíčové otázky eh, předáváte našemu pracovišti pro hodnocení dopadu, hledně té studie hodnocení dopadu, to zřejmě publikum velmi zajímá. Eh, paní Goenz, tam byl určitý dotaz na jednu z průsvětek prezentaci, tak možná, kdyby to někdo mohl dohledat, mohl se k tomu vrátit. Um, Pan Majer, otázka, děkuji. Chtěl se, chci se zeptat jen pana Seiferta. Má jistě pravdu, když říká, že středně velké podniky mají potíže s tím chápat komplikované právní texty, že mají také potíže a obtíže s právním základem, že si přejí bezpečný, jednoznačný právní základ. Nyní zde máme myšlenku občního nástroje. Je možné ji zvolit, tedy zvolit tento nástroj. Pokud si malý středně velký podnik řekne, ano, já si toto volím pro svou obchodní činnost v rámci jednotného vnitřního trhu, tak e, si tedy zvolí tu možnost získat si informace, zvolí si tento občinný nástroj a ten potom důsledně uplatňuje v rámci svých produktů. Je toto tedy bezpečný právní základ? či ne, z vašeho pohledu, z pohledu obchodníka, malého či středně velkého obchodníka, co je tam dostačující a co by bylo ještě třeba zlepšit, co tam chybí? Odpověď. Ano, to je otázka, kterou tady nemohu odpovědět dvěma větami. My jsme e, právě v naší prezentaci tam o mnoha věče hovořili, například o těch opravných prostředcích, také o tom pořadí těch nároků na zároku, ty promlčecí lhůty a také celou řadu takových drobností. Mně bylo důležité v rámci této otázky ještě, otázky, která se týkala spolehlivosti právního základu. Pro mě je důležité takovéto klíčové údaje. Srozumitelnost. A to srozumitelnost pro obchodníka ne nutně pouze pro právníka. Protože pokud, a pan Štáman o tom hovořil, takový to právní základ by potom uh, eh, znevýhodňovali národní vnitřně na státní obchod, místo toho, aby se tam šetřilo na nákladech na transakce. To je jistě správný pohled, ale mnohem důležitější je, že pomocí úpravy CESL či něčeho jiného, co by šlo v tomto směru, například pomocí změny směrnic, se vždy vytváří právní potřeba, potřeba právního poradenství. A z mého pohledu, z mé zkušenosti, to vždy vede k tomu, že obchodník se tedy musí obrátit na právníka a vyžádat si od něj právní pomoc. Proti tomu nic nemám. Proti mu ovšem hovoří náklady. Pokud by to stálo 40-50 eur, tak by to nebyl problém. Ovšem takováto částka rozhodně nesnačí. Takže k té spolehlivosti nepatří pouze obsah právního předpisu, ale také to, že jako uživatel musím chápat hlavní, alespoň ty klíčové body právního předpisu a musím být tam schopen ten předpis uplatňovat. A ještě jedna věc, je možná pouze německý problém. V okamžiku, kdy zde máme takovéto právní předpisy na ochranu spotřebitele a uplatňujeme v praxi, tak se vždy setkáváme s problémem z hlediska eh, hospodářské soutěže, který se týká um, Mm, jaksi výzev, výzev, kdy člověk nesplní nějakou určitou podmínku, tak eh, najednou se objeví nějaký právník, který se tohoto tématu chopil dobrovolně a vytýká vám, že jste ze 70, například ze 75 informačních předpisů nesplnil jednu či dvě věci a eh, snaží se vás tedy právní cestou domoci k tomu, abyste své povinnosti dostal. Děkuji. Ale paní Gojens, nebo pan Stojek nejprve? Nejprve paní Gojens, prosím vás. Takže prosím, a potom pan profesor Stojk. Já jsem jenom chtěla zareagovat k tomu, co říkal co pan uh, eh, Schellmeier, že ty dodatečné obchodní transakční náklady uh, ponese uh, prodávající protože ti, kteří jsou z domova, tak nemají, eh, nemají eh, transakční náklady. Ale tohle to není přístup k vnitřnímu trhu, protože tam by měly být eh, rovné podmínky a z pohledu spotřebitele tohle není přeshraniční smlouva, protože potom bude mít najednou jiný režim pro vztahy se domácím prodejcem nebo se zahraničním prodejcem. Takže my jako spotřebitelské organizace si takhle nepředstavujeme jednotný trh, kde by eh, pravidla měla mm, zajišťovat rovné podmínky. Čili tohle je spíš eh, nástroj pro fragmentaci než pro harmonizaci situace. Děkuji, profesor Stajk. Děkuji, pane předsedo. A ke stejným otázkám, zejména k tomu, co říkal pan eh, Seifert ve svém příspěvku. Ty texty by měly být pochopitelné pro malé a střední podniky. No, to je samozřejmě utopie. Právní texty nikdy nebudou asi eh, srozumitelné samotným právníkům, natož nějakým neprávníkům. Ovšem jde o to, aby byl text, eh, kde lze nalézt řešení v případě eh, sporu. A to budou dělat právníci. A doufejte, že ve většině sporů nebudete potřebovat eh, právníky, protože eh, ve většině sporů půjde o malé částky a tam eh, to musíte vyřešit bez právníků, takže tady ADR a ODR dávají smysl. Pokud nejste schopni se dohodnout. Takže to je jedna věc. Hmm není opravdu možné napsat eh, něco, čemu budou rozumět malé a střední podniky. A potom transakční náklady. Podle mě eh, CESL má velké výhody pro malé a střední podniky a sice mohou si vybrat jeden konkrétní systém eh, pro podnikání po celé Evropě a nemusí studovat různé právní systémy po celé Evropě. A to je pravděpodobně asi nejdůležitější příspěvek k snížení transakčních nákladů, který se lze představit. Děkuji, říká pan předseda. Nikdo se nezareagoval a já to asi eh, nechám tedy eh, na další eh, příspěvek nebo na závěrečnou debatu. Nezareagoval na alternativní návrhy paní Gojenc, zejména na modelovou smlouvu. Mně se zdá, že problém s modelovou smlouvou je, že musí být snadně pochop, snadno pochopitelná pro spotřebitele i obchodníka, ať už jde o cokoliv. A i když eh, je možné, že malé a střední podniky nejsou vybavené pro eh, četbu všech eh, detailů CSL, tak tomu to by měli rozumět. Takže mě by zajímalo, byste na to mohli někde zareagovat. A nebo alternativou je říci, abych to řekl správně, že když to nabídneme spotřebitelům, tak budeme potřebovat Eh, říkat, co je ten základní prvek CSL, eh, kvůli kterému eh, ten systém je takový dobrý. Hmm, z toho textu stávajícího návrhu to asi nebude zřejmé, ale o tom asi komise zde hovořila a možná, že nám o tom poví ještě později. Pokud tam máte nějaké další dotazy, kolegové, a mimochodem pan Berlinger, pan Berlinger, pokud bude chtít vystoupit, protože vím, že je to spolu zpravodaj za výbor právní záležitosti, tak má vždycky eh, prostor, ale nebudu na něj tlačit vůbec. Já jsem každopádně velice rád, eh, že vám budu moci dát tu příležitost, když budete chtít. Eh, každopádně teď budeme hovořit o konkrétní součásti CSL, na které jsme se už hodně eh, zapracovali eh, u směrnice mm, o právě spotřebitelů a sice je to právo na odstoupení. Já vám zopakuji to, co jsem říkal paní Senlové a paní eh, panu Sedlmajerovi. Budeme, nebo rádi vyslechneme stručné tedy schnutí toho, těch otázek k tomu posouzení dopadu a, ale teď si vyslechněme pana Kristofra Warnera. Je právní, eh, to je právní eh, expert eh, britské spotřebitelské organizace a tohle sleduje velice bedlivě. A účastní se, nebo zúčastnil se už expertních skupin a panelů Evropské komise a, a také na příslušném britském ministerstvu. A potom tady bude doktor Rupert Bellinghausen, který je odborníkem firmy Linklaters a pohovoří o pohledu právního praktika na CSL a o rozdílech požadavků spotřebitelů a podniků. Takže teď opět dvě desetiminutové prezentace, tentokrát spustíme eh, hodiny včas a nejdříve dostává slovo pan Warner. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Hmm, jsem rád, že mám možnost eh, vás dnes oslovit. Hovořím eh, jménem organizace VIČ, ale názory eh, organizace VIČ nejsou eh, omezené jenom na Británii a také je sdílejí organizace eh, jinde pro Evropě. Jenom stručně, co je VIČ. Je to největší spotřebitelská organizace v Evropě, je to nezisková organizace a je nezávislá na státu i průmyslovém odvětví. Financujeme se z vlastních prostředků a nepřijímáme prostředky od státu nebo v akcionářů Eh, jsme eh, hlavním členem BEUKu a chceme zlepšovat situaci pro spotřebitele, jak eh, zde píšeme na slajdu. Ještě než se dostanu k té konkrétní otázce práva na odstoupení, tak jenom schrnu, že si myslíme, že tohle je velice důležitá legislativa, nejenom pokud je ochranu spotřebitele a konkrétní otázky, na které poukazuje, ale také vzhledem k novému přístupu toho volitelného instrumentu. Eh, jsme eh, rádi, eh, že se to zkouší a zajímá nás, aby to fungovalo, i když, až se to bude zkoušet i někde jinde do budoucna. A my se samozřejmě zaměřujeme na aspekt spotřebitele a ptáme se, jestli je to pro ně přínosné. stejně jako ostatní, eh, posuzujeme eh, všechny příslušné eh, návrhy a samozřejmě podporujeme všechno, co pomáhá spotřebitelům, ale CESL nepodporujeme. Jenom stručně mm, nevidíme opravdu žádné přínosy pro spotřebitele ze strany CESL. Naopak si myslíme, že jsou tady určité velice škodlivé aspekty. Také bych chtěl udělat eh, ještě eh, jednu závěrečnou poznámku, než se pustím do toho konkrétního. Eh, otázkou je, jestli teď je ta správná doba zabývat se podrobnostmi. Vzhledem k tomu, že tady máme tolik nezodpovězených základních principiálních otázek, mm, a zase odpověď je, že teď je možná ještě příliš brzo. Pokud neznáme ten konečný rámec a skutečnou potřebou po ceslu a jeho konkrétní působnost je těžké zaměřit se na, na podrobnosti. A teď se podívejme na právo odstoupení. To je totiž velice dobrý příklad toho, o čem jsem právě hovořil. Teď se tedy dostávám k tématu samotnému. Právo na odstoupení od smlouvy. Co to vlastně je? Tak jak to je eh, ve směrnici o právech spotřebitele, je to právo, eh, které se týká eh, pouze smluv uzavřených na dálku a mimo provozovnu a sice právo spotřebitele rozmyslet si svůj, svoji koupy a odstoupit od smlouvy. Toto právo má spotřebitel 14 dnů od obdržení zboží a je tam ještě nějakých několik dalších drobností a jakmile eh, spotřebitel odstoupí od smlouvy, tak smlouva je eh, považována jako by nikdy neexistovala a eh, má 14 dnů na vrácení zboží a obchodník má 14 dní na úhradu nákladů pro spotřebitele. Tedy náhradu, pardon, náhradu ceny. A jak to obohacuje CESO? Jak víte, teď se má eh, plně eh, harmonizovat, nebo teď je plně harmonizová situace, jak u eh, domácích, tak u přeshraničních koupí. A otázkou je, co CESL tedy přináší nového. Odpověď je nic. Zprávy jsou víceméně stejná podle CRD a CSL. A tady to opravdu není nějak přínosné pro spotřebitele. Jsou tam velice drobné rozdíly mezi tím, co se říká v CSL jak vám vysvětlím eh, za chvíli. A sice eh, je tady eh, a, a, to, a z těch vyplývá riziko zvýšení nesrozumitelnosti nebo zvýšení nesrozumitelnosti pro spotřebitele. Ovšem jsou tady ještě některé závažné rozdíly pro spotřebitele. V současné době v některých členských státech někteří spotřebitelé budou mít v případě zavedení ceslu eh, slabší eh, to právo na odstoupení. A tady máme konkrétní eh, příklady. Například režim pro nákup mimo provozovnu. To jsou, to jsou jak víme, nákupy, kdy jsou spotřebitelé vystaveni nekalým praktikám často. A ve Francii obchodníci v současné době nemohou eh, přijímat platby eh, během eh, toho období na rozmyšlenou, ale v současné, po zavedení ceslu to tak nebude. A v dalších deseti členských státech eh, se eh, eh, odstraní právo odstoupit od smlouvy v hodnotě méně než 50 euro, protože tam je teď nižší práh než 50, to znamená, že v 18 členských státech je tady podle cestu nižší ochrana než podle stávajícího stavu. Vzhledem tomu, že ty režimy jsou tak podobné, tak otázka srovnatelnosti eh, těch režimů mm, je opravdu eh, složitá. Nicméně zaměřme se na omezení eh, ochrany spotřebitele. A zeptejme se, jestli je možné, aby se tomu obchodníci, obch, pardon, spotřebitele vyhnuli a vybrali si ten režim, který je chrání lépe. Hmm, odpověď je, že ne vždycky. Eh, volí ten daný eh, podnik a, a spotřebitel se akorát může rozmyslet, jestli koupit nebo nekoupit. A to je samozřejmě problém, protože eh, pokud ten obchodník má monopol na nějaké zboží, a pokud používá CESL, tak spotřebitel nemá žádnou volbu, než si buď koupit nebo nekoupit. A i kdyby spotřebitelé měli volbu, Ehm, by museli znát ty rozdíly mezi oběma režimy. A, a faktická tabulka pro spotřebitele, která je navržena v příloze 2, nevaruje spotřebitele mezi ehm, rozdílnými režimy pro eh, odstoupení. A to proto, eh, že pravděpodobně se nikdo nezamýšlel nad tím, co ale budou vědět, bude potřebovat vědět o svých právech. To znamená, že eh, pokud spotřebitelé tedy eh, nemají eh, možnost si vybírat ten režim, tak nechť mají alespoň stejnou úroveň ochrany. Protože spotřebitel má být chráněn co by slabší strana transakce. Potom omezení ochrany spotřebitele to eh, vlastně nelze ospravedlnit eh, omezením břemene pro podniky. Jak už jsme řekli, eh, to břemeno, nebo slyšeli, to se zvýší. V současné době všichni máme právo odstoupit od smluv uzavřených na dálku a mimo provozovnu. A teď je to plně harmonizované. A mm, i když ta úprava je hodně podobná, tak není úplně stejná v obou navrhovaných, tedy v obou režimech. I když to nemá zásadní dopad na eh, to základní směrování, může to být eh, velice důležité z právního pohledu, protože různé formulace mohou vést k eh, různým výkladům už vzhledem k článku 4 příloze 1 CESLu a sice, že se musí být vykládán autonomně. A vzhledem k tomu podniky budou muset sledovat dva paralelní režimy, tak aby si mohli vybírat ten, který je pro ně výhodnější a potom se rozhodnou, jestli eh, budou používat CESL a nebo eh, jestli vůbec budou předávat přeshraničně nebo jenom vnitrostátně. A potom tady máme další důležitou zásadu, eh, kterou jsme zatím nevyřešili. Jak zaručíme, aby CESL se vyvíjel v souladu s směrnicí o právech spotřebitele? Já si myslím, že tady Eh, jestli se to bude eh, revidovat, eh, tak to bude velice náročné. Co tedy dále? Musíme se klást otázku, jestli spotřebitelé opravdu z toho budou mít přínosy, anebo jestli ty přínosy nelze dosáhnout jinými věcmi, jako jsou modelové otázky. Otázkou je také, jestli e CESL je vůbec třeba. Směrnice o právech spotřebitele ještě musí být implementována, musí být naplněna a zásadní harmonizace, eh, která se týká eh, prodeje na dálku a prodeje mimo provozovnu, eh, také ještě čeká. Tento návrh nepřináší nic přínosného pro spotřebitele a pro podniky a ještě třeba i jej tedy dále dopracovat a Vič bude rád na této práci spolupracovat. Uh, Děkujeme mnohokrát. ještě jedna expertní prezentace, než proběhne diskuse. Doktor Rupert Bellinghausen, máte slovo. Je mi potěšení vám ji předat. Na 10 minut, prosím. Děk... Eh, děkuji, eh, dámy a pánové. Já dnes budu hovořit eh, za německou advokátní komoru, to znamená, teď uslyšíte pohled německých advokátů, tedy z pohledu praktika. Německé advokátní združení je pro eh, zavedení CESLu a to za určitých podmínek a sice za ústřední podmínek, podmínky, že bude eh, zajištěn, mm, zajištěn výklad eh, dostatečný, dostatečnou kapacitou u evropských soudů, ale jinak si myslíme stejně i, že evropský, eh, evropská úprava prodeje, kdy si spotřebitel může kupovat podle eh, eh, jednotné úpravy všude, je dobrá pro spotřebitele i pro podnikatele. Bylo by to vynikající. To téma dnešní přednášky už jsme slyšeli, říkal to tady pan Warner. Zatím to nic příliš nepřináší, protože ty rozdíly v této, eh, tedy v právu na odstoupení jsou marginální, takže je velice těžké, abych já jako druhý řečník k tomu i ještě eh, něco řekl, když porovnáme jablka s jablky. Ale mm, eh, řeknu alespoň následující. Na první stránce tady vidíte, že z společné, eh, společná právní úprava prodeje eh, platí eh, současně s národní právní úpravou a má za cíl harmonizovat spotřebitelské právo. Platí to i jak u plné harmonizace, tak u minimální harmonizace. To znamená, východiskem je, že spotřebitelské právo je důležité, ale Není to jediný cíl to té společné právní úpravy eh, prodeje, stejně tak i jako eh, není eh, účelem národního práva úpravy prodeje se jenom harmonizovat. Takže co přináší CESL dodatečně ještě k ochraně spotřebitelů? A další otázkou je, jak jakou, jaký typ, eh, jaký standard ochrany eh, to obsahuje a co ještě navíc přináší. Protože ono eh, to může ještě podpořit vnitřní trh, pokud jde o ochranu spotřebitele. Tady souhlasím s tím, co říkal pan, Stajk, pan profesor Stajk o belgickém právu. Podle německého práva, nebo když to porovnáme s německým právem, tak ten standard je prakticky ve všech aspektech eh, zachován. Je to vysoká úroveň ochrany eh, spotřebitele, podle CSL tedy. Dokonce můžeme eh, tady hovořit i o konkrétním tématu toho práva na odvolání a vzít si ho za příklad toho, že že zde můžeme tedy že to opravdu může být rozhodující. Čili tady se přejímá ten eh, stávající, ta stávající norma prakticky eh, úplně a ještě je tady kromě toho otázka minimální harmonizace. Tam totiž eh, byla situace roztřištěná, to vidíme tady na této folii, protože ta národní, ty národní úpravy prodeje mají odešné implementace díky minimální harmonizaci. To samozřejmě vede nebo to, je, to samozřejmě znamená neúplnou harmonizaci, například eh, u informování, povinného informování eh, ze strany prodávajícího. A zejména tady u té eh, harmonizace může CSL být velice užitečný, protože tady se implementuje nové, historicky nezatížené právo prodeje a samozřejmě eh, se nemusí tedy vracet k nějaké právní historii. Od určité eh, doby se můžeme, eh, můžeme implementovat ochranu spotřebitelů v novém evropském právním rámci. A to je samozřejmě přitažlivé pro obě strany, nejenom pro spotřebitele, ale také pro prodávající. Ale také v oblasti plné harmonizace myslím, že bychom dosáhli harmonizace vyšší kvality právě u těch zatím minimálně harmonizovaných obsahů. Zejména pokud tedy eh, o ty rozdíly, které vznikly mezi 27 členskými státy. Proto je důležité a proto eh, zachází se na rámec stávající směrnice a my se musíme ptát, co z toho má spotřebitel, když eh, právo eh, na odstoupení bude, eh, nebo už je teď stejné, když si vůbec to zboží nemůže koupit z jiného členského státu, z toho prostého důvodu, že ten uh, prodejce ho tam nenabízí. Z praxe vám můžu říci, že Samozřejmě řada menších, větších podniků eh, se chce vyhnout těm nákladům na prodej eh, zboží v 27 členských státech eh, za různé jejich legislativy. Podívejte si, evropský právník amerického mandanta musí tedy má vytvářet všeobecné podmínky pro pro svého amerického klienta a on se potom musí zeptat 26 kolegů a za spoustu peněz každé, pro každý členský stát musí nabídnout ty, to znění podmínek. A to vede k tomu, že ty podniky se budou vyhýbat EU, anebo se budou zaměřovat jenom na ty velké členské státy, kde očekávají takový obrat, který ospravedlní ty výlohy na začátku jednotné eh, právo na eh, eh, odstoupení od smlouvy tedy vůbec nepomáhá, protože se spotřebitelé k tomu zboží nedostanou. A zcela ke konkrétním předpisům práva na odstoupení od stoupy. Tady budu stručný a jenom budu procházet těmi slajdy, protože a můj předřečník to již potvrdil, se tam v podstatě je tam pouze podstatě ve stejné znění ten obsah ze směrnice o právech spotřebitele. Nalevo v tom červeném odkazují tedy na odpovídající předpis směrnice o právech spotřebitele. E, říká se, že tedy společná Evropská právní úprava prodeje by měla se snažit o kompromis mezi zájmy obchodníka na jedné straně a zájmy spotřebitele na druhé straně. Když se podíváme na tu identitu, e, ta jasně ukazuje, že je zde tedy identita mezi CRD a tou právní úpravou a to ukazuje jasně vůli evropského zákonodárce eh, zavést vysokou úroveň ochrany práv spotřebitele. Téměř vše je tedy identické, začíná to samotným právem na odstoupení, jde to přes ty výjimky, můžete se na to podívat potom v detailu. Mám tam opravdu takový přehled, týká se to také výkonu práva, uplatňování práva, rovněž lhůt pro odstoupení od smlouvy a také účinku a dopadů odstoupení a rovněž závazků, které postupuje obchodník a spotřebitel po eh, aktu odstoupení a dále se to týká otázky, co se týká souvisejících smluv, tady vidíte v tom čtverečku, jak to tedy vypadá a zda se jedná o právo, které je možné měnit, či o právo, které je možné měnit není. Závěr z toho je toto. Co se týče práva na odstoupení, tak si myslím, že ochránci spotřebitelů nemusí mít strach, protože vše bylo převzáno v podstatě ve stejné podobě a myslím si, že ani na jiných, v rámci jiných oblastech není třeba se bát, protože CESL jde nad rámec čisté ochrany spotřebitele a vidíme to také právě na příkladu práva na odstoupení. Je zde možné, aby právě malý podnikatel mohl nabízet své produkty ve všech členských státech právě proto, že eh, mu stačí, když se jednou seznámí s evropskou právní úpravou prodeje a spotřebitel z toho bude mít rovněž užitek, protože bude moci získávat více druhů zboží za snížené ceny a rovněž mu stačí, když se seznámí s jednou společnou evropskou právní úpravou. Děkuji vám za pozornost. Uh, Mnohokrát děkuji za velice eh, jasné užitečné tabulky my jsme dostali eh, spoustu informací, eh, tedy otázek nebo požadavků o eh, na komparativní informace mezi tedy jednotlivými směrnicemi a národními zákony. To lidi opravdu zajímá. A komise vydala poměrně rozsáhlý dokument, mimochodem, kdybyste o ně měli zájem. Tímto jsme tedy uzavřeli eh, ty naše formální prezentace a teď eh, otvírám prostor eh, pro připomínky k druhému kolu expertních prezentací a potom Eh, se dostaneme k nějakým obecnějším závěrům eh, k celému návrhu. Takže pokud eh, někteří z těch našich expertů se budou chtít zapojit do debaty, samozřejmě kdykoliv máte prostor, pokud se chce zařadit potom, tak vždycky zamávejte. A teď se ale zeptám poslanců, nač by se chtěli zeptat. Chtěli byste zahájit tedy debatu? Možná, že tedy já bych vyvolal debatu. Myslím si, že eh, jsme vyslechli velice zajímavou a jasnou analýzu eh, doktora Bellinghausena a dvou eh, právníků, kteří potvrdili, že v oblasti práva na odstoupení, které je velice důležité, společná evropská právní úprava prodeje a směrnice o e, zprávech spotřebitelů e, jsou opravdu paralelní. To už jsme zde slyšeli dříve. Ovšem otázkou je, a teď se dostáváme k tomu, co e, říkal pan Stajks na začátku, a k tomu, o čem hovořila paní, pan Warren a paní Goyens. Pokud podstatné části CESLu jsou stejné s CRD, který, která se teprve právě teď provádí, tak neměli bychom, tady, tady máme dvě možnosti. Je ta směrnice o zprávech spotřebitele v transponované formě, nebo opravdu přines eh, ty samé věci jako CESO, aniž by to eh, bylo složité, vzhledem k tomu, že je to ten dodatečný instrument, nebo volitelný instrument, a nebo, vzhledem k tomu, nebo je CESL, jak jsme zde slyšeli, eh, tak eh, lepší balíček práv spotřebitele. A myslím si, že tady uh, jsme slyšeli ještě zajímavý, eh, zajímavou věc od pana Bellinghausena, uh, ten graf, kde ukazoval ten vztah mezi těmi dvěma a těch, těmi 27 bločky. A to myslím, že tomu říkal mm, nesoustavná implementace uh, harmonizovaného, harmonizované úpravy. Uh, Prostě o to tady jde. Přinese nám CESL reakci na to, že členské státy nejsou schopné implementovat to právo ochrany sami správně, proto potřebujeme jednotný režim ještě další, a nebo je to opravdu zásadní pokrok ochrany spotřebitele, protože z toho máme něco, co v harmonizovaném režimu zatím není. Takže to je zásadní otázka, eh, které, kterou dnes řešíme odpoledne. Takže nevím, jestli pan Bellinghausen by eh, rád zahájil debatu k tomuto. Eh, mohl byste nám říct k, té, k těm rámečkům, které jste tam měl? Proč tam je 27 rámečků v harmonizovaném režimu vlastně? Ja, vielen Dank. Děkuji. To je status quo jako náš výchozí bod, jako naše výsadisko. V oblasti minimální harmonizace nebudeme mít identickou právní situaci. Zároveň chci říci, že plná harmonizace naráží na své hranice. To se právě projevilo u směrnice o právech spotřebitele. Z politického hlediska můžeme tedy konstatovat, že e, tam již ta cesta nevede dál, alespoň ne pomocí velkých kroků. A proto si myslím, že CESL je velice dobrým východiskem z této situace. A zároveň bych e, zodpověděl vaše dvě otázky, které jste položil na konci, pomocí ANO. CESL pomáhá v oblasti harmonizace práv spotřebitele a to proto, protože odstraňuje to stávající roztříštění a vytváří možnost v rámci nového zákonu, který není historicky zatížen, tak nějak najednou implementovat jednotně právo spotřebitele a navíc zachází ještě nad to. Nesmíme tedy hledět na CESL pouze z perspektivy ochrany spotřebitele, ale také z perspektivy toho, co činí pro jednotný vnitřní trh. A tam jsem velice rád, že právě malé a střední podniky by toto mohly vzít eh, jakožto takový podnět pro to, aby mohly v celé Evropě nabízet své produkty za lepší ceny. Takže v tom já vidím tu velkou přidaného hodnotu režimu CESL. Pane Bornere, poprosím vás o odpověď a poté dám slovo panu Švábovi. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, vyšel z argumentu pana Blankhansena, který zazněl ke konci, že pokud jsou potíže s prováděním eh, určitého právního předpisu ze strany 27, pak eh, tady vlastně, co se navrhuje, je CESL, který by vlastně prováděl každý podnik v Evropě. Takže pokud bude potom na každém z nich interpretovat ustanovení CESLu, pak určitě dojde ke snížení fragmentace, roztřištěnosti. A dále, dále k tomu, k, to, k, tomu, k té totožné úpravě ve směrnici ochrany spotřebitele a, a v CESLu je to totožné co do obsahu, ale ne co do vyjádření. Takže eh, z právního hlediska toto časem může vyvolat problémy s interpretací, kdy Někdy jeden ostatec máte rozdělen do dvou odstavců a může to nakonec za určitých okolností vyústit k v odlišnou právní interpretaci. To bychom eh, také neměli ztrácet ze zřetele. Dále jste se tázal na eh, případný přínos eh, úpravy právo na, na ostupeň smlouvy v CESLu oproti směrnici. Není tady žádný přínos, ve skutečnosti jde pouze o dva režimy, které vycházejí z velmi podobných počátečních bodů, ale neexistuje prostředí, které by nám zaručovalo, že se ty režimy budou eh, v průběhu pěti deseti let eh, vyvíjet paralelně a že za 50 let budou stále tak si příbuzné a podobné jako dnes. Dobrá, děkuji mnohokrát. Pan Šváb žádal o slovo. Takže nejprve on, potom hlásí se ještě někdo eh, z členů výboru? Pane Švábe, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si to také všimnul a chtěl bych se tím ještě detailně zabývat a pravděpodobně k tomu předložím pozměňovací návrh. Týká se to tedy toho práva na odstoupení. Ale pane předsedo, myslím si, že naše diskuze také trochu ukazují, že to téma v podstatě nejsou ani ty detaily toho návrhu nařízení, ale je to to fundamentální dilema, před kterým stojí evropský zákonodárce. Eh, to, co řekl pan Bellinghausen, já bych v jedné věci byl jiného mění než on. Co se týče minimální harmonizace, to je jasné, že tam nemůžeme dosáhnout eh, do, dobrého výsledku, to není tajemstvím. Ale špatné je, že máte pravdu, totiž i v oblasti plné harmonizace ani tam nenacházíme dobré výsledky, totiž jednotné výsledky. A to je to, s čím se tedy potýkají jsme v oblasti řízení jednotného trhu. Já chápu, že plná harmonizace a pan eh, Sajpat eh, a paní Gojens říkali, že by to bylo lepší, že by to byla výhod, výhoda a já chci říct, že 8 let jsem poslancem, ale pan kolega Majer, pan kolega Lene, ty jsou tady ještě déle a slýchají to již po celá desetiletí. A totiž, že by, bylo, že by v podstatě nebylo tak obtížné to celé harmonizovat, ale že je nutné se o to pokusit. Ale komise pravděpodobně jednoho dne ztratí trpělivost, či ztratila trpělivost a to je dobré. A tady nyní slyšíme, že to buď není dostatečné, anebo je to příliš komplikované. Ale to, co vidíme dnes, co máme na stole, také je značně komplikované. Takže já bych spíš řekl, že to podpořím, protože tím by konečně se do té věci dostal nějaký posun. Co říkal pan Zajfert, týkalo se to těch eh, středně velkých podniků, a to, co říkala paní Coens, tak já to řeknu tak trochu jednoduše. Řeknu, že jsme absolutně připraveni bojovat vlastně i proti národním organizacím a snažit se hledat evropskou zlatou střední cestu. Neustále stícháme, že provádění směrnice na ochranu práv spotřebitele v národních stánech opět se bude odlišovat od toho, na čem jsme se tady na evropské úrovni dohodli. Takže mě to dělá velké obavy, protože nechápu, jak bychom tedy měli veškeré ty věci harmonizovat a sloučit. Ale to zásadní rozhodnutí spočívá opravdu v tom, zda chceme více Evropy či ne. Eh, pokud ano, tak musíte být také ale schopni v rámci vašich členských organizací zajistit jednotnost, abychom tady za dva roky se o to opravdu nepokoušeli. Tedy harmonizovaná cesta by pravděpodobně byla lepší, ale pouze v případě, že to bude skutečně dořešeno a že to nebudeme muset někdy v budoucnu znovu otevírat. Děkuji vám, předsedo, omlouvám se za svá slova, ale musel jsem to říci. Vůbec se namluvíte, to byl, myslím, důležitý bod. Zeptám se nejprve, zda jsou nějaké dotazy k první části a poté se můžeme dotknout těch filozofičtějších aspektů věci, jak právě učinil pan Šváb. Zeptám se jako eh, všech členů výboru, zda mají nějaké konkrétní dotazy naše experty. Ne, takže se pustíme do té širší diskuse, kterou právě na, eh, načal pan Šváb ohledně dalšího postupu. Komise tedy předložila tento návrh. Slyšeli jsme celou řadu různých názorů na věc. Jak uvedl pan Šváb, budeme se muset rozhodnout ohledně reálného řešení, realistického. Já se dívám na počáteční prostředku pana Stojka a Hovoří se zde o tom, že ten, eh, ta možnost obšího nástroje bude fungovat pouze tehdy, pokud to bude tak vyvážené, že obě strany, jak spotřebitel, tak eh, prodejce, eh, budou považovat tento, tento nástroj za výhodný pro ně. Nevím, zda jsme se dnes nějak výrazně posunuli v této diskusi tímto směrem, pouze jsme se zabývali různými aspekty věci a mám dojem, že tedy v závěrečném bloku bych se rád obrátil na všechny panelisty, a dotázal se jich, jak postupovat dále v této věci. Co byste nám vy radili? Paní Gojens předložila některé podněty, pokud je o alternativní možnosti, ale zdá se mi, že varování pana Seiferta bychom měli zohlednit, že tedy pokud tento návrh nevyhovuje nikomu, a poprosím také pana Steinmeiera z komise, aby se k tomu vyjádřil. Pokud tedy nikomu nevyhovuje tento návrh, eh, pak možná budeme muset začít přemýšlet o alternativách. A možná eh, další aspekt, eh, na který byste se mohli zaměřit, to je z našeho pohledu, jaké máme k dispozici prostředky. Paní Gojens hovořila o potřebě zlepšit aktuální situaci na základě směrnice o právech spotřebitele, která zatím není prováděna. To si žádá určité zdroje samozřejmě. A pan Šváb se to, myslím, také dotkl. Zda nyní nenastala vhodná doba pro to zaštítit, za, nyní je vhodná doba pro to zaštiťovat výraznými prostředky eh, obční nástroj, který je tak trochu sporný, když přitom bychom se mohli spíše zaměřit eh, konstruktivně na eh, implementaci, řádnou implementaci směrnice a poté se vrátit k evropskému právu prodeje Eh, možná to bude otázka pro pana eh, Steinmeiera a jeho komisaře či komisařku. Takže nejprve možná poprosím pana profesora eh, Stojka, našeho prvního panelistu, a potom v pořadě další. Takže pokud byste nám v jedné, dvou minutkách mohl říci, jaký je podle vás měl být náš další postup. A poté ještě poprosím naše zpravodaje a vás požádám abyste také eh, se dotkli ve svých vystoupeních dalších kroků, také kontroly zdraví, eh, dopadové studie a těch eh, otázek, které jsme otázek, to ošetří jaké otázky našich zástupců společenských organizací. Že pan profesor Stojk, děkuji. Já myslím, že bychom se na tento obční nástroj měli dívat jako na určitý pilot. To nějak nebrání dalšímu rozvoji spotřebitelského AKY, ale jak již zaznělo, jsou zde určitá politická omezení ohledně možnosti dalšího postupu s úplnou harmonizací, takže možná dát si na pár let pauzu a oskoušet mezi tím tento pilotní projekt. Zda se dobereme úplné harmonizace či nikoli, to nevím. A pokud ano, pak slyším, že možná budou problémy s implementací, rozstřištěnou implementací. A možná bychom to neměli uh, nadhodnocovat. Máme odlišné právní systémy, ale máme také eh, soudy a určitě jednotícím prvkem, pokud je interpretace, by byl soudní dvůr v Lucemburku, jak pro CESO, tak pro spotřebitelské aky. Takže si myslím, že toto není velký problém. Podle mého dejme CESLu šanci, ale nepovažujeme jej za finální definitivní krok. Ano, i to by byl můj závěr. Dejme té věci šanci. Myslím si, že ty výhody, které v sobě má společná právní úprava prodeje i pro spotřebitele, značně převyšují nevýhody, které se s ní pojí. A totiž, že v některých jednotlivých členských státech, například na určitém místě, panuje větší míra ochrany spotřebitele. To je jasná věc, ale myslím si, že i když se v jednotlivých aspektech ztratí míra úrovně ochrany spotřebitele v některých členských státech, tak převažují ty výhody, které spočívají v tom, že podporujeme vnitřní trh. A za 10 či 20 let si možná již nikdo nespomene na národní právní režimy, protože v té době již například bude společná právní úprava od prodeje tak atraktivní, že CESL vytlačí národní právní úpravy. Já also ich... Ano, ještě bych se krátce vrátil k poznámce pana Švába. Vždy budou existovat záležitosti, na kterých se nikdo nikdy neschodne. Můžeme se sto let hádat o tom, že je dobré mít eh, záruční lhutu 10, 20 či 30 let, ale myslím si, a je velice dobré, že se na to takto díváme ještě jednou z, z vrchu z tačí perspektivy. Já si myslím, že Cecil je smysluplnou cestou a zejména proto, a pan Berlinghauser to řekl, že to není historicky zatížené. A já si myslím, že by se měli eh, že bychom se měli tak trochu odchýlit od toho, abychom neustále CESL srovnávali s AKY a podle toho eh, se rozhodovali, zda budeme v tom pokračovat či ne. Myslím si, že to je kontraproduktivní. Pokud chceme eh, ustavit CESL jako opční nástroj? Prosím. A pak musíme počkat dva, tři roky a podívat se na to, jak to bude působit v praxi. Možná to bude naprostá katastrofa, ale možná také ne. A proto si myslím, že bychom se neměli příliš soustředit na to porovnávání CESLu s AKY v oblasti ochrany spotřebitele, protože CESL je nový projekt. Nemusí to nutně znamenat, že spotřebitel bude naprosto nechráněný. Ale není dobré, abychom soustředili naše srovnávání na takovou tu konkurenci mezi AKY a CESV. Já si myslím, že to není vhodná cesta. Děkuji. Děkuji. Já myslím, že se obrovsky nadhodnocuje ten díl eh, odpovědnosti nedostatečné harmonizace u některých věcích prvků smluvního práva, jakožto překážky přizraničního prodeje a vytváří se určitý mýtus jednotnosti, kterou by zaručil CESL, ale to není pravda. E, neexistoval by jednotný právní rámec pro malé a střední, malé a střední velké podniky. Museli by stále zvládat různé právní rámce. E, jedna věc je jiná, vytvořila, jistá, vytvořila by se nová pracovní místa uh, mezi právníky, protože by museli řešit celou řadu složitých právních situací v této souvislosti. My se domníváme, že obční nástroj nepředstavuje životaschopnou možnost pro spotřebitele. Domníváme se, že ano, můžeme na to polížet jako na, můžete na to polížet jako na pilotní projekt, ale my myslíme, že to je spíše takový čaroděj v učení a my neměli bychom si hrát se zájmy spotřebitele, vystovat je riziku. Já souhlasím s panem eh, Švábem, ano, měli bychom se zabývat možností smluvních vzorů a spolupracovat s podniky na vypracování přístupu softlo pro řešení praktických problémů, na které narážejí malé a středně velké podniky a spotřebitele v přezraničních stazích. A budeme jistě muset trochu ustoupit ze svých pozic, abychom se dobrali e, ve vyjednávání určitého řešení. E, a pokud zvojíme e, postup s vyjednáváním, tak se budou věci osetat u soudu a sníží se jak jistota pro podniky, tak důvěra pro spotřebitele. Děkuji. A pokud je o další postup, já si myslím, že není pochyb o tom, že je třeba, aby byla prováděna v členských státech eh, směrnice o právech spotřebitele, než budeme moci určit, zda existuje vůbec potřeba dále řešit problémy, na které se již směrnice vztahuje. Naše organizace se domnívá, že tady existuje právní předpis, eh, který také váš parlament eh, dlouhou dobu vyjednával a měli bychom mu dát určitý čas, jsou zaměnozována klíčová práva, týká se to uh, smluv o prodeji na dálku, které jsou klíčové pro, což jsou klíčové věci pro rozvoj vnitřního trhu, takže tomu musíme dát čas na další vývoj. A zatímco budeme dávat směrnici tento čas, můžeme se zabývat tím, eh, co je potřeba nejvíce, například eh, digitální práva, anebo řešit některé skutečné právní překážky, které brání přeshraničnímu obchodování v souvislosti například s právy duševního vlastnictví nebo autorským právem, obchodními značkami nebo odlišná práva pro reklamu v různých členských státech. Toto jsou věci, které by skutečně změnily realitu podnikání, realitu prodeje, pokud je o právní rámec, ale jinak je třeba se uvědomit, které hlavní překážky eh, brání přeshraničnímu obchodování. Jsou to praktické náklady na eh, na e, distribuci v další zemi, řešení daňových předpisů, e, zaměstnanosti a tak dále. To vůbec e, nesouvisí s, s rámcem pro, správně rámcem pro prodej. Domníváme se, že my asi budeme vždy odlišný názor na to, zda CESL přinese prospěch spotřebitelům. V každém případě se domníváme, že ať už podnikáme cokoliv v Evropě, měli bychom se zaměřovat na to, zda to bude prospěšné spotřebiteli. Děkuji. Možná také pan Schadenmayer z komise, vy se s námi rád podělil o svůj pohled na další postup. A poté dám slovo panu Majerovou, paní Sehnalové na závěr. Takže pane Stademajere. Poprosím vás, protože zde padlo několik dotazů na informace, které jsou k dispozici. Asi bylo užitečné, kdybyste nám mohl potvrdit, už jsem mi to, myslím, zaslal, že preferujete komplexní popis nebo máte k dispozici komplexní popis nového nástroje oproti evropské úpravě a e, vnitrostátním předpisům na to tady zazněl jeden, nebo přišel jeden dotaz od eh, spotřebitelských organizací. Nevím, za to je eh, veřejně k dispozici, takže pokud byste nám to mohl přiblížit. A dále, jaký je tedy váš pohled do budoucna? Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve odpovím na vaši přímou otázku. My jsme jak vám, tak předsedům dalších parlamentních výborů a rovněž radě poskytli dvě tabulky. Ta první eh, to jsme poslali již před několika měsíci. Je to tabulka, která srovnává společnou evropskou úpravu prodeje s AKI. Ta druhá tabulka ještě není úplná. Ta ukazuje srovnání těch ustanovení, na které, od kterých se nesmí odchýlit s národními ustanovení na uplatňování, rovněž s národním právem, které není harmonizováno. Tato druhá tabulka, kterou jste dostali, a rovněž rada, se týká poloviny veškerých ustanovení eh, na ochranu spotřebitele a poloviny veškerých členských států. Ten zbytek ještě dodáme koncem či roku tohoto či začátkem roku příštího. Dále Rád bych poskytl odpověď na ty otázky, které byly položeny v první debatě eh, zde na IMKU. Eh, takto jsme to učinili a eh, zbývající si informace ještě poskytneme tak, aby Rada a parlament měli usnadněnou práci v rámci zákonodárného procesu. Co se týká dnešní debaty, nejdříve bych podotkl, že si myslím, že je obzvláště důležité, abychom konstatovali, že v druhé části našeho slyšení oba dva odborníci dospěli jednomyslně ke stejnému výsledku. To bychom neměli ztrácet ze zřetele. Oba dva řekli, že e, ustanovení ve společné evropské právní úpravě v sobě mají stejnou úroveň e, ochrany spotřebitele jako směrnice o právech spotřebitele. Tento závěr musíme mít neustále na očích. Pak tam byly dva e, malé věci, říkal to pan Born. To se týká e, těch věcí ve směrnici na přátek spotřebitele, kde má členský spát manévrovací post, prostor. Jedna věc, že členský stát může e, um, upravovat to, a týká se to práva na odstoupení, kdy budou vyplaceny peníze, toto má jenom Francie. A druhá věc se týká tzv. premises contracts. To se týče oblasti působnosti společné evropské právy úpravy prodeje, a to se týká přeshraničních transakcí, je to něco, co je v podstatě zanedbatelné. A ta druhá věc, to je ten práh. Směrnice o právech potřebitele hovoří o 50 eurech a dovoluje členských států, aby, šlo pod tuto hranici, aby šli pod tuto hranici. My jsme museli do eh, společného práva prodeje také přejmout nějaký práh a tak jsme tedy převzali tu částku, na které se shodl zákonodáce, a to těch těch 50 eur. Není možné, aby nás někdo takto za to kritizoval. Samozřejmě jsou členské státy, které nemají vůbec žádný práh, nebo které mají nižší práh, ale my jsme prostě převzali ten práv, který zavádí evropský zákonodárce a není nám tedy možné toto vyčítat. Ale Nyní přichází otázka, jakým způsobem budeme toto vše hodnotit. A tam vidím rozdíl mezi tím, co řekl pan Warner, ten říkal, že tam není předaná hodnota, a tím, co říkal pan Bellinghausen, který říkal, že předaná hodnota tam je, že a ta spočívá v tom, že spotřebitel má dodatečnou možnost volby. A nyní se opravdu dostáváme k otázce té skutečné předané hodnoty. Když se podíváme pouze na kapitolu, která se týká práva na odstoupení, tak tam žádná předaná hodnota není. A my jsme to také nikdy netvrdili, že by tam nějaká byla. My jsme vždy jasně říkali, že jsme prostě přesně převzali to, co je ve, směrnici, ve směrnici na prá- o, o právech spotřebitele. Že jsme to převzali jedna ku jedné do našeho návrhu nařízení. Předaná hodnota spočívá v tom, že ty tři moduly, které jsou ve směrnici CD, totiž předsmluvní informace, právo na odstoupení a e, rizikový přechod, či přechod rizika, že toto vše jsme plně převzali do naší právní úpravy, ale že tam máme dodatečně ještě deset nových modulů, které tedy nabízí společná opravní práva prodeje a v tom spočívá přidaná hodnota. A to je na vysoké úrovni ochrany spotřebitele. Je to tedy i přidaná hodnota pro spotřebitele. Není tam tedy pouze ta ekonomická výhoda, jak o tom mluvil pan Bellinghausen, ale je tam tedy i ta ochrana spotřebitele. A nyní se dostávám k tomu, co se tady nadnesl pan předsedo v rámci širší debaty, a to je ta otázka alternativ. Abych byl stručný, možná jsem se předtím nevyjádřil dostatečně jasně eh, ohledně toho, co chceme nebo co hodláme učinit eh, v oblasti vzorových smluv. Jde nám o toto. Společná právní úprava prodeje je základ, jedno harmonizovaná právní základ. Je to tedy právní základ, podle kterého mohou obchodníci prodávat své produkty. Ale je třeba to přizpůsobit. Přizpůsobit to jednotlivým smlouvám. A to je naše myšlenka. Jde nám o to, že komise společně se zúčastněnými stranami, nebudeme na tom pracovat sami, vyvine modelové vzorové smlouvy, mám dokonce ještě návrh paní Wallis, e, to, tento zveřejníme na internetu a pokud malý či středně velký podnik si bude chtít zvolit Evropskou právní úpravu prodeje jako právní základ, tak si ji zvolí a současně může na internetu zveřejnit si vybrat právě takovou vzorovou smlouvu, která bude na internetu a která je přizpůsobena právě evropské právní úpravě prodeje. A tak bude zajištěno to, že tato vzorová smlouva bude akceptována ve všech členských státech. U jiných vzorových smluv, které se opírají o CRD a národní právo, to tak tomu není. Tuto jistotu nemáte. Malý či středně velký podnik bude mít tuto jistotu pouze pomocí vzorových smluv, které my vyvineme na základě Evropské společné právní úpravy. Tak bude mít opravdu jistotu, že jeho vzorová smlouva je uznávána všude. Co se týká uplatňování směrnice CRD, vy jste o tom, pane předsedo, rovněž hovořil, Samozřejmě my se na to soustředíme, my tam převádíme tedy eh, velké množství našich sil. Například 5.10. máme první workshop s členskými státy, budeme s nimi diskutovat, abychom zajistili jednotné uplatňování směrnice. Komise se velice stylně snaží o to, aby toto bylo zajištěno. To je nespochybitnětelná věc. A nyní tím také odpovídám na vaši otázku. Říkal to jak pan Berlinghausen, pan, jak pan Seifert, tak pan profesor Stojek. Na stole nyní máme návrh komise. Tento návrh komise oběma stranám, jak prodejcům, tak spotřebitelům, slibuje ekonomický přínos a má vysokou úroveň ochrany spotřebitele. A je to návrh opční, volitelný. Smluvní straně si tedy mohou zvolit, za e, chtějí toto použít, či ne. A proto si myslím, že je smysluplné, abychom diskutovali o, totom, o tomto návrhu a na základě těch výhod či nevýhod tohoto návrhu rozhodli, co schválíme jako právní předpis. A jakým způsobem poskytneme tedy výhody obchodníkům a spotřebitelům. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já mnohokrát eh, děkuji, pane Salomére, eh, za užitečný příspěvek celé debatě. Teď dám slovo nejdříve panu Majerovi a potom paní Senelové eh, k závěrečnému proslovu a, a doufám, že zvládnete během několika minut. Děkuji. Také to pouze schrnu. Dámy a pánové, v normálním případě je tomu tak, že někdo má nějakou pěknou věc, pěkný produkt, chce ho prodat a řekne si, prodám to za 120 eur. Někdo jiný se zajímá o tento předmět a souhlasí s touto cenou a za tuto cenu si ho koupí. E, a toto se neustále děje v každé členské zemi. Milionkrát 99% s tím to není žádný problém, jeden to dodá, druhý to zaplatí. A my tady nyní e, děláme, jako kdyby každá smlouva, která bude uzavřena, by mohla mít velice závažné dopady. Takže vás prosím, nepřehánějme. Rozhodující je věta, či to, že vůbec je možné, že někdo s někdo může něco koupit. A když jsou tady potíže z přeshraničního hlediska, tak musíme nejdříve se věnovat těmto potížím a potom se podívat na ty dopady. Já jsem si to vyzkoušel, může si to vyzkoušet každý. Jděte na internet, něco si objednejte za 120 eur a e, Potom, když e, jste u toho kroku uzavří, a chcete uzavřít smlouvu kupní, tak většinou tam e, je například, že je ten předmět z Německa. A není s tím problém. Ale zkus, pokuste se o to též a dejte tam jména členských zemí, které přistoupily jako poslední do Evropské unie a uvidíte, že nebude možné si takovýto produkt koupit. To je moje osobní zkušenost, protože obchodníci do těchto zemí své produkty neprodávají. A když eh, si spotřebitel tedy zváží, zda bude moci reklamovat či ne, a jakým způsobem jsou ochráněné jeho práva, tak k tomu nemůžeme přispat abstraktně a říci si, ano, máme i směrnici na ochranu práv od převitel. Ne, musíme se věnovat konkrétním problému. Musíme vytvořit něco, co eh, budou moci obchodníci poskytovat po celé Evropě. Potřebují jistotu. V současné době, kdy nemůžeme vytvořit jistotu, nemůžeme prostě harmonizovat plně veškeré zákony. Můžeme nabízet něco pouze fakultativně či upravit něco v jednotlivých aspektech. Dnes jsme slyšeli, kolik různých zákonů máme v oblasti právní úpravy prodeje a dalších oblastí. A pokud se zeptáte středně velkého podniku, který prodává zboží v hodnotě 120 eur, zda veškeré tyto předpisy zná, tak řekne vůbec ne. Co většinou nefunguje, když se uzavírá kupní smlouva? či pokud se tedy zavírá, uzavírá kupní slova na národní úmluvně, tak se člověk prostě podívá ve svém státě do právních předpisů. A my přesně o toto se snažíme. Když říkáme, pokud někdo není ochoten prodávat v rámci těch národních režimů, tomu dáváme možnost si vybrat jiný režim, jinou možnost. A proto bych poprosil, podívejme se na to, podívejme se, zda to bude fungovat. Když to fungovat nebude, tak to můžeme znovu opět zrušit. Protože všechny ostatní národní předpisy a zákony zůstávají, my nic neměníme, nic nerušíme, nic nerozebíráme. Zcela naopak. My tady dáváme možnost, nabízíme novou věc a dáváme jí šanci podívat se na to, zda to bude fungovat či ne. A když to nebude fungovat, tak to prostě zrušíme. A ve 48. kalendářním týdnu budeme mít slyšení s národními parlamenty, příslušný výbor bude Jury. 15.12. budeme mít mimořádný hearing EPP v lednu 2013 byla být předložena zpráva na výboru IMCO a dále bude zde posouzení dopadů. Příslušný bude výbor Jury. Toto bude vlastní slyšení a budou tam dodatečně ještě otázky kolegyně Gebhardové v rámci tohoto obecného slyšení. Myslím si, že je správné, že si parlament zadává své vlastné, vlastní hodnocení dopadu. Snaží se to sám za sebe ještě jednou přeskoumat. To tedy k časovému harmonogramu a dalšímu postupu. Jinak si myslím, že dnešní slyšení bylo velice zajímavé, byly tady prezentovány různé názory. Ale myslím si, že když se podíváme na ten základ těch názorů, tak až tak odlišné nejsou. Všichni chceme ochranu spotřebitele, chceme, aby prodejci mohli prodávat a aby si kupující mohli kupovat a aby se to celé odehrávalo v rozumném režimu. A já si myslím, že toto obční právo, ten obční nástroj je možnost, jak si otestovat celou situaci a jak si otestovat to, jak by to vypadalo, kdybychom skutečně měli jeden zákon, který by vše schnul kdyby tedy eh, podniky již nemusely studovat 20-30 různých právních předpisů. Když opravdu dáváme možnost v rámci jednoho předpisu celou věc upravit. Pokud to bude fungovat dobře, tak eh, prostě budeme úspěšní a pokud ne, tak eh, přistoupíme k nějakému jinému řešení. Děkuji. Děkuji vám eh, za tohle shrnutí a také za nastínění budoucích plánů. Teď dávám slovo paní Senhalové. Ehm, já si myslím, že jsme na začátku debat, ale přece, přece jen eh, budu, budu chtít být eh, ve svém závěrečném slovu co nejkonkrétnější, takže se pokusím odpovědět i na ty dotazy, které posílá, posílají zpravodajové ohledně tedy eh, nejasností, které se vyskytly nebo které považujeme za problematické v tom impact assessmentu. Ale ještě předtím dovolte malou poznámku. Bylo tady řečeno, že v podstatě potřebujeme systém, který není historicky zatížen. Eh, myslím si ale, že eh, pokud tím historickým zatížením, a tady bych souhlasila se zástupci spotřebitelských organizací, tím historickým zatížením Eh, v podstatě považujeme míru ochrany eh, spotřebitelů, která se, které bylo historicky dosaženo eh, v různých členských státech, pak je skutečně otázka, zda to posílí důvěru spotřebitelů i podniků. A teď eh, tedy k těm, k těm otázkám. Eh, týkají se zejména tedy eh, transakčních nákladů a důvěry spotřebitelů, tak jak se ta některá čísla nebo informace objevily v té dopadové studii komise. A pokud dovolíte, přečetla bych je v angličtině ty konkrétní dotazy, je jich asi šest, takže snad, nezabe, snad to nezabere mnoho času. About transaction costs. Uh, the review v revize komise by měla ověřit, jestli posouzení dopadů, eh, výpočet eh, těch eh, právních nákladů a v případě Říma 1 zohlednil výběr podle článku 6. Příští otázka. Posouzení dopadů zohlednilo Eh, řadu aspektů eh, toho, zda spotřebitelé jsou eh, schopni tedy zohlednit celkovou situaci a nemu, pokud, jestli podniky nemusí upravovat všechny své smluvní dokumenty a jaké náklady to bude obnášet. Další otázka. Má komise nějaká data k ekvivalenčním testům podle Říma 1 článku 6 a to, jak se to uplatňuje v praxi a jaké dopady to má na podnikání. Další otázka. Směrnice eh, o opravech spotřebitele nebyla zohledněna při posuzování dopadu, i když harmonizuje důležité klíčové prvky dálkového prodeje mezi eh, podniky a spotřebitele. Otázkou je, jestli eh, CRD tedy v nějakým způsobem ovlivňuje elektronický obchod a jestli to nezohlednit do transakčních nákladů a jejich výpočtu. Pokud jde o důvěru spotřebitelů, tak tady jsou následující otázky garantují ty eh, příslušné údaje eh, použité v posouzení eh, dopadů, že spotřebitelé věděli nebo znali svá práva podle CDR a další podle spotřebitelského aky. Další otázka ukazují použitá data, že spotřebitelé, nebo zaručují ta použitá data, že spotřebitelé věděli o tom, že i když eh, prodejce vybere cesl, eh, oni jsou stále chráněni domácím právem za určitých podmínek. A poslední otázka. Do jaké míry harmonizace eh, prodejen dálku ovlivní důvěru spotřebitelů? Děkuji vám. Dobrá, já bych eh, rád poděkoval eh, závěrem eh, všem pěti řečníkům, odborníkům a myslím, že se zaslouží potlesk. A také Evelyn Gebhardt bych chtěl eh, popřát brzké uzdravení a děkuji eh, paní SNL za to, že tak šikovně zaskočila a děkuji panu eh, Majerovi a také děkuji našemu týmu a komisi a panu Štádl Majerovi. Myslím si, že to bylo modelové slyšení, pokud jde o to, že jsme opravdu pojednali tu otázku do určité hloubky máme jiný náznak toho, jak se ty věci budou eh, moci vyvíjet dále. Možná jsme se neschodli, ale došli jsme k širším závěrům, takže vám opravdu mnohokrát všem děkuji. A teď máme na pořadu jednání ještě jednu věc. Jsem rád, že tady je pan Bastos, ale myslím si, že si můžeme dát několika minutovou pauzu. A i když paní Bastos má nesmírně zajímavé téma, mám podezření, že někteří tady nezůstanou úplně, takže eh, dáme několik minut na eh, přesun a potom projednáme návrhy paní Bastos. Děkuji vám za účast na slyšení. ladies and gentlemen, I think we should make a start on our final item for the... Dámy a pánové, pustme se do posledního bodu na pořadu dnešního jednání. A věřím, že jsou tady eh, jak stínoví zpravodajové, tak paní zpravodajka. Budeme projednávat kompromisní pozměňovací návrhy, eh, na kterých pracuje paní Bastos se stínovými zpravodaji k její zprávě v reakci eh, na publikaci eh, komise 20 hlavních obav evropských občanů týkajících se fungování jednotného trhu. Jak víte, eh, toto byla reakce na zprávu pana Grega z tohoto výboru, která se setkala s naší velkou podporou, takže tady máme na tom i k tomu jasné stanovisko a zájem. A další výbory se k tomu také velice užitečně vyjádřily myslím, že celkem šest výborů eh, eh, přispělo, což je velice eh, dobrou ukázkou toho, že mm, u dalších kolegů to padlo na úrodnou půdu. Takže teď dám slovo paní Bastos, aby nám řekla, jak jsme se dostalo daleko a jaké kompromisy teď už všem tuším rozdala. Pan Repo a se nám skvává tak trochu tedy mimo mě v netypické pozici. Potom je tady pan Rošfo, pan Mendes eh, jako stínový zpravodavé, až se tady vrátí. Paní Rile tady není, paní McHarkin je tady, vítám ji. Paní De Jong tady není, takže tady máme dobré zastoupení stínových zpravodajů. Takže paní Bastos. Um- Děkuji, pane předsedo. Je pro mě velkou ctí, že mám, mohu zde představit výsledek vyjednávání se stínovými zpravodaji a je velkým potěšením vám říci, že se nám podařilo dosáhnout ko kompromisních návrhů, které se týkaly 82 pozměňovacích návrhů k této zprávě. E, musím říci, že i nadále máme e, jakési rozdíly mezi očekávání občanů a podniků, které se týká fungování jednotného trhu a e, jsou to obavy které jsou velice široké, to velká, ze široká škála, začíná to uznávání kvalifikací, náhradu výhojdu bez oblasti zdravotnictví, digitální trh, zakládání, otvírání bankovních účtů, dodávky energie, náklady na energie. Je tady celá řada obav, které byly vyjmenovány v dokumentu komise, ty se potom zredukovaly na těch 20 hlavních a je důležité, aby evropské instituce na ně zareagovaly, zejména Evropský parlament. Eh, týká se to tedy těch nedostatků, ze kterých tyto obavy vyplývají a jsou to zejména informační nedostatek, nedostatek v uplatňování legislativy a dále legislativní nedostatek, protože naše instituce nemají pravomoci ve všech oblastech tak, aby mohly pokryt očekávání našich občanů. Eh, hlavní záměr tohoto zprávy bylo to, abychom se soustředili zejména na otázku zprávy, protože spotřebitelé občané to se jich týká bezprostředně a bezprostředně se to týká také evropských podniků. Jak bylo řečeno, bylo tam celá řada přidrožených výborů v rámci vypracovávání této zprávy. Oni připravili velice úžitná stanoviska, která jdou velice do hloubky a týká se to právě tedy těchto 20 obav. A nyní jejich názory jsou zapracovány do naší zprávy, kterou jsme vypracovali na našem výboru. Pozměňovací návrhy, které byly předloženy, v podstatě nevy nevytváří problémy žádné závažné. Nám šlo hlavně o to, abychom tam navrhli obecné linie a ne specifická řešení pro každou z těch 20 obav. A v tomto smyslu bych chtěla ještě jednou poděkovat všem stínovým zpravodajům za jejich spolupráci, za otevřeného ducha, který panoval v rámci našich schůzek a který nám podmož umožnil posílit naše poselství a zlepšit zprávu. My jsme vypracovali 15 kompromisních návrhů a snažíme se do nich zahrnout eh, právě stanoviska a názory, které jsou obsaženy ve stanoviscích jiných výborů, eh, těch, které tedy překládaly stanoviska. A snažíme se tak tedy umožnit, aby zpráva byla více koherentní. Co se týče těch 15 kompromisů, tak eh, momentálně se shodneme pou, neschla, neschodneme pouze na jednom a je to ze strany zelených a stínových zpravodajů za GULD a zelené. E, tento kompromis, dále máme kompromis číslo 5, ten se týká nových trhů, které mohou být otevřeny. Je to zejména internetové, elektronické obchodní obchodování a další. My jsme se snažili tady eh, překonat naše rozdílné názory a před chvílí jsme poslali kolegům z ostatních politických skupin novou verzi, která mění původní text tak, abychom dokázali překonat rozdíly názory, které mezi námi panují. Eh, politické skupiny eh, nám tedy musí sdělit, zda podporují tuto novou verzi toho kompromisu. Dále eh, ještě dvě poznámky. Ta první se týká návrhu 22, je to pana kolegy De Jonga, který se týká toho, aby se tam vyškrtla eh, z toho textu slova emergence. A ještě další slovo, jsou to tedy dvě slova, které se týkají eh, otázky nových podnik, které eh, tady vznikají a netýkají se již stávajících podniků. Takže Eh, chceme tam tedy mít veškeré podniky, které zprostředkovávají zaměstnání a které mají charakter méně čestní, dokonce se tady hovoří o podvodném charakteru v rámci pozměňovacího návrhu. A bez těch dvou slov, které jsem zmínila, to bude pravděpodobně jasnější. A dále zde máme návrh eh, 68 mého kolegy z Portugalska. Tam jde o to, aby komise, která by měla podrobovat veškerou novou legislativu testu, který by se týkal elektronického obchodování. Tam máme problém, který se týká pouze překladu, protože anglický překlad nebyl příliš smysluplný, takže tady máme návrh v rámci tohoto kompromisu, abychom tedy eh, vyzvali komisi, aby veškerou novou evropskou legislativu podrobila takzvanému testu e-commerce, tedy textu elektronického obchodování. Dále eh, chtěla bych poděkovat za příspěvky, které mi byly poskytnuty ze strany techniků, poradců z politické skupiny EPP a také z komise. A musím říct, že jsme nakonec opravdu dokázali zrealizovat naše původní cíle. Měli jsme jednoduchou, obšírnou a koherentní strukturu. Dokázali jsme se soustředit právě na těch 20 obav občanů a podniků, které se týkají jednotného trhu a e, vyloučili jsme z toho legislativní návrhy, které byly již projednávány, protože o to nám šlo. Nechceme tady nic opakovat, nechceme opakovat žádosti či apely, které se týkají návrhů, které jsou již projednávány, jsou v, v rámci tedy legislativního procesu projednávány. Týká se to například e-commerce, eh, veřejných zakázek, anebo například elektronických podpisů. Chci ještě říci, že se nám podařilo zlepšit smlouvu, do kompromisu jsme zařadili celou řadu návrhů, zejména stínových pravodajů a myslím si, že příspěvky z pravodajů stínových eh, z různých výborů vedly k tomu, že máme dobrý výsledek a dobrou zprávu a doufáme, že tato zpráva bude důležitým příspěvkem v rámci debaty o Eh, výročí 20 letém fungování jednotného trhu, které budeme slavit za nedlouho zde v Bruselu a eh, budeme toto zmiňovat také na říjnovém plenárním zasedání ve Strasburku. Já jsem ochotná eh, kolegům kdykoliv ještě dovysvětlit těch 15 finálních pozměňovacích návrhů. Jsem vám tedy plně k dispozici a děkuji vám za slovo. Děkuji mnohokrát. Děkuji také za koordinování této věci, kde máme tolik stanovisek také od jiných výborů. Jsem rád, že to vyvolalo tolik zájmu. Nejprve dám slovo panu Repo, poté paní McClarkinové. Paní, Mac, paní Rule, vy jste k tomu chtěla vystoupit? Ne? A případně dalším pan kolej Rade Campos. Myslím, že pan Mendres eh, sdělil mi, že se vrátí. Snad dorazí. A paní Bastos? Ano, je tady jedna okolnost. Kolega Rochefort eh, velice dobře s námi spolupracoval a byl velice ochotný a eh, stahnul sedm pozměňovacích návrhů 109 a další, například 79 rovněž, co nám velice usnadnilo práci a já bych mu za to chtěla velice poděkovat. Ano, vyřídíme mu to, až se vrátí. Takže není pan Repo za SAD, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Reagoval paní Bastoš za úžasnou spolupráci na této nesmírně důležité zprávě. Nebyl jsem nucen stahovat žádné pozvací návrhy, ale procházím se ty kompromisy, podívám se na ně ještě podrobně. Myslím, že nám budou vyhovovat. Takže mnohokrát děkuji. Kdo je další na řadě? Z Aldetu nikoho nemáme. Paní Rule? My podporujeme eh, kompromis, kompromisy, jsme s nimi spokojeni a děkujeme vám za vynikající spolupráci. Paní McClarkin, prosím dnes všichni hovoříme podobně. Já chci poděkovat zpravodajce za inkluzivní přístup, za skvělou spolupráci. Předložila jsem několik poznacích návrhů s cílem posílit původní návrh eh, začlenění systému IMI, posílení zaměstnavatelnosti mladých a eh, rostoucí význam elektronického obchodu, také význam toho, abychom nadměrně neregulovali, aby vše, co zavádíme, bylo cílené, potřebné a představovalo přidanou hodnotu. Tak ještě bych jenom možná ráda vyjasnila, pokud je o vynucování e, legislativy, lepší legislativu, testování na dopady na malé středně velké podniky, e, kontrola souladu. E, ale určitě podporuji tedy všechny kompromisní návrhy a doufám, že komise zohlední názor tohoto výboru. Děkuji mnohokrát. Pan kolega de Campos. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, poblahopřát paní kolegyni Regině Bastos za skvělou práci, kterou odvedla, eh, jak to již bylo nadneseno dalšími kolegy. A chci říci, že plně souhlasím eh, s tím novým zněním těch kompromisů, zejména co se týče mého návrhu 68. A chtěl bych ještě říci, vyzdvihnout, že je to, to práce velice důležitá. Jde nám o to, abychom se podívali, jaké jsou prioritní, jakých je prioritních 20 oblastí zásahu do vnitřního trhu. A co se týče toho návrhu, o kterém se ještě vyjednává, ten kompres číslo 5, tak bych chtěl říci, že bych byl rád, abychom nestratili tam tu větu under of the standardized European temporary contract. Protože to byl přesně ten hlavní cíl naší debaty, to hlavní téma. Myslím si, že toto by byla dobrá zásada a je to důležitá otázka, ale samozřejmě, že všechno závisí na vyjednávání, na jeho průběhu uvidíme. Zdá se to paní zpravodajce to podaří prosadit. Děkuji mnohokrát. Uh, good. Uh, any other members want to contribute? Ještě někdo si chce říct slovo? Paní Frihofen z komise, tu je, vy to patrně máte na starost. Vy to máte na starost a byla jste zde ve výboru již mnohokrát eh, svědkem podobné diskuse, takže chcete k tomu něco říci? Nemáte zapnutý mikrofon. Teď už to funguje. Eh, já bych jenom také ráda poděkovala Evropskému parlamentu za zájem o tuto zprávu. Naše konzultace s širší eh, skupinou v rámci eh, TOP 20 a také týdne jednotného trhu pokračuje. To jistě víte z našich webových stránek, takže pro nás to ještě neskončilo. Nadále pokračujeme, eh, pardon, pracujeme s tím seznamem, abychom získali podněty od veřejnosti a děkujeme vám za vřelé eh, přijetí této věci v Evropském parlamentu. Doufáme, že v tomto ruchu to bude pokračovat. Tolik ode mne, děkuji. Děkuji mnohokrát. O tomto návrhu budeme hlasovat zítra v 10.00. Tím zahájíme eh, schůzi, řádnou schůzi, protože od 9 do 10 hodin eh, budeme v tomto sále eh, pracovat na směrnici o veřejných zakázkách, což bude uzavřené zasedání. Takže se budu na všechny těšit opět zítra v 10 hodin. Ještě bych připomenul, že máme nový věstník pro ty z vás, kdo ještě nevědí, můžete si vysvednout svůj výtisk u dveří. Také poprosím všechny, aby se zapsali na eh, seznam na e-mailový adres, do e-mailového adresáře. Takže děkuji paní Baštoš a budu se těšit na skvělou práci zítra. Eh, také bychom měli využít příležitosti eh, projednat toto téma v plénu, protože je to věc, která je důležitá pro občana. Požádám tedy všechny politické skupiny, aby se připravili na rozpravu v plénu. Takže děkuji mnohokrát za dnešek a budu se těšit zítra v 10.